<coughs> Dobré ráno. Dámy a pánové, začínáme tedy v 9 hodin a 5 minut. Salutiamo un... A přivítáme tady eh, nového zástupce komise pana Merlika a přejeme mu eh, všechno dobré eh, v t- při práci v našem výboru. Eh, toto zasedání je vysíláno internetem a také bych vám chtěl mm, předat ke schválení návrh pořadu jednání. Máme tady na programu jednání udělení Absolut Rozor 2009 a dávám hned slovo panu zpravodajovi Itelemu. No, puheenjohtaja, kiitoksia. Ensinnäkin haluan... mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům. Velice dobře jsme spolupracovali na návrhu této zprávy. Tato zpráva byla sepsána tak, že vedoucí jednotlivých oddělení se podívali na různé problémy, hovořili se s nejrůznějšími pracovníky o jednotlivých otázkách. Rok 2009 byl velice výjimečným rokem z řady důvodů. Jednak jsme měli pochopitelně volby a navíc jsme měli také nový služební řád, jednak pro členy Evropského parlamentu a jejich asistenty. Tento nový služební řád dal vznik nejrůznějším problémům, hlavně co se týče naplňování eh, předběžného rozpočtu. Vznikla komise nebo takový ad hoc výbor, který řešil nejrůznější problémy, snažil se je řešit a musím říci, že v tuto chvíli jsme v mnohem lepší situaci. Na úvod bych chtěl říci, že nový služební řád pro členy Evropského parlamentu je takový, že Máme novou službu pro členy a chtěl bych říci, že tam je velice málo pracovníků. Je to téměř eh, katastrofální nedostatek pracovníků eh, v této kanceláři. Není tam dostatek lidí, kteří musí odvádět práci, která se musí prostě udělat, čili nový služební řád bohužel nebyl úplně náležitě připraven. Rád bych se podíval na několik bodů, které bych se chtěl zaměřit v této zprávě. V první řadě velice aktuální téma a to je bezpečnost. V roku 2008 jsme učinili návrh, že bychom měli zlepšit celou oblast bezpečnosti, měli bychom využít více finančních prostředků pro bezpečnost, máme více hlídek, stráží, kamer, nicméně došlo k přepadení banky. A bohužel minulý týden v pátek došlo k přepadení pošty a ani v jednom případě jsme zatím pachatele nezajistili. Pochopitelně lidé zvenčí se nám smějí, říkají si, jakou bezpečnost tam vůbec máte. A členové se mohou podívat eh, do zrcadla, protože to jsou právě ti lidé, kteří přijímali nejrůznější rozhodnutí v průběhu let. Já si myslím, že v první řadě je velice důležité, aby poslanci používali elektronický badge, aby takto mohli vstupovat do budovy. Pochopitelně mají právo vstoupit volně do budov a předpoklad je takový, že budou tyto lidé v oblasti bezpečnosti znát všechny poslance. Nicméně nemůžete přijít jen tak z ulice a říct, může se stát, tam přijde někdo cizí také, tak to suverénně pozdraví eh, eh, tyto pracovníky bezpečnosti a vejde dovnitř. Čili je patrné, že je velice snadné proniknout do budovy a také za chvíli to budou vědět teroristé, čili budeme velice snadným cílem. Z tohoto důvodu musíme zlepšit naše bezpečnostní opatření. Nechápu princip, že poslanci nejsou povinni používat své elektronické badge. Jak jsem říkal, někdo cizí může vejít do budovy, aniž by byl náležitě prověřen. Pokud by propukl v budově požár, tak eh, by nikdo nevěděl, kteří poslanci zůstali v budově, koho bychom měli hledat v případě požáru. Takže tyto otázky nejsou náležitě ošetřeny, musíme zajistit eh, změny. Co se týče postupu zapisování, eh, zapisujeme se v pátek, když nejsou žádné schůze, Byl jsem překvapen, že zde celá řada pracovníků, kteří je každodenně kontrolují tyto podpisy, tyto listiny a okamžitě všechna tato jména dávají do databáze. Je to ohromný kus práce a kdybychom používali elektronické badge, tak bychom to mohli dělat elektronickou cestou a mohli bychom ušetřit spoustu peněz, mohli bychom to dělat efektivněji a také ušetřit čas a také by to zlepšilo otázku bezpečnosti. Takže v této oblasti zcela jistě musíme zajistit změny. Velice těžko můžeme tedy obhajovat systém, který nyní funguje. Nyní další bod jsou bezpečnostní kamery. Minulé, minulý pátek došlo k přepadení pošty a my jsme potvrdili, že jednotové kamery fungují, takže jsme zajistili eh, pachatele prostřednictvím kamery, čili máme eh, jejich obrázky, víme, jak vypadají. A kdybychom měli budovy, kdybychom měli kamery budově, kde bychom mohli tyto zločince, pachatele zajistit, Nemáme zajištěné pachatele na eh, kamerách, takže se nám nepodařilo zajistit, eh, jak vypadají. Co se stalo v budově, kde, když došlo k přepadání pošty? Já jsem právě odcházel eh, budovu a opouštěl budovu a nikdo nesměl budovu opustit. Já jsem se ptal, kdo uhradí moji letenku, protože jsem měl let a ptal jsem se bezpečnostní služby, proč nemohu opustit budovu a bylo mi řečeno z bezpečnostních důvodů. Já jsem se ptal, z jakých bezpečnostních důvodů. Řekl jsem, za chvíli mi letí letadlo, musím odejít. Kdyby tady byli všichni a spěchali někam a zastavil vás někdo u dveří a řekl, že to odejít z bezpečnostních důvodů, tak eh, pochopitelně bychom všichni okamžitě žádali změnu bezpečnostních opatření. Nesměli jsme tedy budovu opustit, ani nám nebylo řečeno, kdy budeme moci opustit, čili nikdo nevěděl, jestli vůbec stihne odletět eh, nebo ne. Ještě k otázce bezpečnosti a spolupráce s policií. Myslíme, že musíme lépe spolupracovat s místní policií. Jednou jsem nechal své auto na ulici Virc, protože jsem spěchal na nějaké zasedání a o půl hodiny později jsem se vracel k svému autu, ale měl jsem rozřezané pneumatiky. A když jsem se zeptal bezpečnostní eh, služby, zda by mi mohly pomoct, tak eh, aby také zjistili, co se stalo, tak eh, mi řekli, bohužel, to se nás netýká. My jsme federální policie, nejsme bruselská policie, čili tuto otázku vůbec nemůžeme řešit. A někdy se zdá, že neexistuje vůbec jakákoliv spolupráce s místní policií. Teď se podíváme na další konkrétní otázky. Jednak zaměstnance a zadávání nejrůznějších zakázek externím firmám. Problém je, že jsme zadali celou řadu aktivit eh, externí firma, především v oblasti informačních technologií a máme celou řadu problémů. Musíme věnovat eh, pozornost právě této politice, této oblasti, protože když zadáváte externě všechno, tak potom pochopitelně takovéto zakázky budou nesmírně drahé, čili i v této oblasti můžeme situaci zásadně zlepšit. Nyní praktické otázky. Měli jsme mít také Centrum pro návštěvníky, které mělo být dokončeno do roku 2009, nicméně tomu tak není důvod, proč toto středisko ještě není připraveno. Opět nejsou to přesvědčivé důvody, protože někdo říká, že tam musí být garáž a z toho důvodu je velice obtížné přestavět danou budovu, ale to všichni věděli již předem. To věděli ještě předem, než se to středisko vůbec začalo budovat. Čili jsou tady otevřené otázky také otázka starších občanů, například když se mají dostat na galerii, aby mohli být přítomně na plenárním zasedání, tak musí eh, projít eh, bezpečnostní prohlídkou několikrát. Možná bychom to také mohli lépe eh, zorganizovat, co se týče těchto návštěv. A potom si musíme také rozmyslet, co budeme vůbec dělat s tímto centrem pro návštěvníky. Obecně skupina pro audit zdůraznila, že když přicházejí do Evropského parlamentu návštěvníci, tak velice často platí eh, administrativní náklady v hotovosti. A je tam určitý paušal, bez ohledu na to, jaké byly skutečné výdaje. Někteří lidé tedy musí odcházet z hotovosti v kapse, někteří naopak eh, tedy zaplatí a nebereme vůbec eh, ohled na to, odkud přichází. Čili musíme brát v úvahu skutečné náklady jednotlivých návštěvníků a aby tyto náklady byly ohrazeny. Musíme mít určité stropy, pochopitelně nemohou chodit eh, do nejlepších restaurací a bydlet v Hiltonu, ale musíme zajistit, aby skutečné náklady byly ohrazeny. Máme také naši webovou televizi a když se díváme na to, kolik do toho investujeme, kolik máme diváků, tak bohužel se obávám, že to není příliš dobrá investice. Nejsem si ani jisté, zda ten princip vytvořit si svůj vlastní televizní kanál je dobrý, zda my můžeme odůvodnit. Máme pochopitelně volná, svobodná média a ta informují o dění v Evropském parlamentu. Nevím, jestli musíme mít webovou televizi, obávám se, že to není příliš úspěšné. Pokud chceme zajistit, aby naše peníze byly náležitě zúroženy, tak to není velkým úspěchem. Eh, v loňském roce jsme eh, dávali také různé ceny, například ceny novinářům. A mně přijde poněkud divné, že média mohou být velice kritická vůči Evropskému parlamentu, ale potom udělujeme cenu novinářům, kteří jsou k nám ti nejpříjemnější a vlastně nejlaskavější. Já se obávám, že to není příliš eh, demokratické. Já se obávám, že eh, vůbec udělování takové ceny není zase nejlepším využitím peněz daňových poplatníků. Možná bychom se měli místo toho zaměřit na naše klíčové aktivity a úkoly. Dále otázka tlumočení. Jsou tady nejrůznější problémy spojené s tlumočením. Musíme věnovat pozornost v skutečnosti, že v budoucnosti budeme mít problémy, pokud 15 členských států a tlumočníků z členských států bude odcházet do penze. Vlastně tam bude celá generace lidí, kteří odejdou do penze a Neudělalo se ještě příliš mnoho, abychom nahradili tyto odcházející eh, tlumočníky, čili zdá se, že bude nedostatek jak eh, tlumočníků, tak eh, překladatelů a měli bychom zajistit lepší kontakt s členskými státy, abychom tyto změny mohli dobře zajistit. Dále cestovní kanceláře. S tou byly také nejrůznější problémy, například když se podíváme na jednu, cestovní kancelář, která má monopol, která organizuje všechny naše cesty a Zjistili jsme, že celá řada poslanců se podívá na internet, podívá se na cenu, eh, například letenky, potom se obrátí na tuto cestovní kancelář a lístek je dvakrát, třikrát eh, dražší, protože cestovní kancelář zná eh, svůj strop a prodá tu letenku nebo jízdenku za cenu, která se rovná tomuto stropu, čili to není příliš efektivní. Dále, co se stalo, když jsme změnili cestovní kancelář? Měl jsem cestovní kancelář, která mi vydala jízdenku, nicméně ta letenka už nebyla platná. Když jsem přišel na letiště, kancelář udělala chybu, ale bohužel eh, mě eh, to nějak neproplatila, naopak eh, mě přinutila, abych vyplnil nějaký formulář, abych počkal a potom příště mi řekli, to se omlouváme, to byla ta stará cestovní kanceláře. My nejsme zodpovědní za problémy, které byly způsobeny tou eh, starou cestovní kanceláří, takže musíte to uhradit. Takže když jsme měnili tu cestovní eh, kancelář, tak bohužel tam nedošlo k přenosu náležitých odpovědností. Dále systém dobrovolného odchodu do důchodu. Máme prohlášení ze strany odborníků, a musíme zajistit, aby Evropský parlament také naplňoval své povinnosti, co se týče penzí. Musíme bedlivě sledovat situaci, protože jinak budeme mít eh, velice nepříjemnou situaci, kdy lidé budou investovat do penzijního fondu a nebudou mít možnost získat tyto finanční prostředky zpět, až odejdou do penze. To je dokonce protiprávní. A pak, pane předsedo, ještě několik menších poznámek. Velice často hovoříme o skutečnosti, že auta, která používáme na dopravu, by měla být ekologičtější. Vytváříme legislativu, která je uvalována na běžné občany, jsou to nejrůznější omezení, ale bohužel ta omezení nevztahujeme sami na sebe. Podívejme se na auta, kterými se vozíme, která používáme a musíme učinit rozhodnutí, abychom měli ekologičtější auta, abychom také um, se trochu více v rámci naší legislativy omezili. Také je tady otázka dětí. Eh, děti eh, chodí do evropské školy nebo evropských škol. Eh, tam jsou také Eh, náklady za přepravu, což je většinou kolem 2000 euro ročně a eh, hovořili jsme s komisí, s radou o této otázce a vlastně eh, tyto náklady rozhodla rada. Nevíme, proč musí Eh, takto diskriminovat eh, Evropský parlament, protože všichni dostávají eh, tento benefit, tento příplatek a te, tyto dopravní náklady musí být uhrazeny buď všemi nebo nikým. Nesmíme mít dvojí přístup. Snažíme se pomáhat lidem, aby se jim dařilo sladit svůj pracovní, domácí, rodinný život a když se sem tedy přivezete děti, tak velice často musíte platit ohromné náklady, které jsou například spojené také s jejich přepravou do školy. A v této oblasti bychom zcela jistě měli mít svobodnou volbu. Dále otázky, které jsou velice citlivé, obtížné. A máme tři místa, jednak Brusel, Lucembursko a Štrasburg. Já nebudu zacházet do diskuse kde bychom měli mít to hlavní sídlo. Ale v této finanční situaci, která je nesmírně obtížná, vím, že Rada bude žádat Evropský parlament, aby snížil náklady v budoucnosti. Musíme tedy říct si Radě, že je jedno místo, kde můžeme ušetřit peníze. Je to 200 milionů euro ročně, takže toho dne rada rozhodne, že parlament se bude scházet pouze na jednom místě. Lidé nechápou, proč musíme pracovat na těchto různých místech a my vždycky říkáme, je to ve smlouvě, nicméně smlouva byla novelizována, byla zlepšena eh, v celé řadě případů, takže já nechápu, proč nemůžeme změnit smlouvu tak, abychom mohli ušetřit více peněz abychom tedy nemuseli eh, každé tři týdny jezdit někam jinam. Musíme opravdu šetřit a parlament velice dobře ví, kde tyto peníze můžeme ušetřit. Děkuji, pane Itele. A nyní rozprává pan Gerbrandis nejprve. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát zpravodaji za jeho vynikající schrnutí situace, za to, že se snažil velice přesnou analýzu, pokud jel absolutorem za rok 2009 pro parlament. Dovolte, abych začal mm, obecnějším úvodem. Náš poslanecký klub má dojem, že bychom měli usilovat o maximální trans- transparentnost, když hovoříme o vlastním rozpočtu a o své odpovědnosti za něj. A neříkám to eh, pouze proto, že si člověk má vždy zamést před vlastním prhem, ale také kvůli našemu vztahu s radou. Existuje určitá gentlemanská dohoda, um, od které se až příliš často odchylujeme. Myslím, že do toho musíme vnést větší transparentnost. Parlament a rada by měly být schopny projednávat rozpočet a odpovědnosti eh, s tím související dospělým způsobem, zodpovědně. Pan zpravodaj tady zmínil celou řadu věcí, ale já bych se rád zmínil o něčem ještě dalším. E, například e, objem papíru, který se tu spotřebává, e, vyházujeme tisícovky tun papíru a nenutně to znamená, že dochází k recyklaci. Prostě skutečně objemy papíru, které spotřebovává parlament, jsou obří. Já si myslím, že bychom měli více pracovat s elektronickou dokumentací. Eh, můj poslanecký klub toto urychleně zavádí a prosazuje. Myslím si, že není nutné, aby pokaždé, když přijdete na schůzi, aby všechny dokumenty byly k dispozici na papíře. Máme již k dispozici příslušné technologie a všechno dostaneme na počítač nebo na iPad a podobně. Myslím si, že bychom tedy mohli omezit ten eh, papírový odpad eh, v řádu tisíce tun či tisíců tun, a to výrazně. Také třeba eh, zlepšit eh, systém Wi-Fi v budovách, pokud vím, naše IT, IT pracovníci na tom pracují. Pokud je o bezpečnost, tady bych souhlasil se zpravodajem, s tím, co zmiňoval. Já jsem poněkud překvapen tím, jak je řešena eh, bezpečnost poslanců. Samozřejmě všichni chtějí posílit bezpečnost, ale Zdá se, že dokonce ani předseda parlamentu se nechce postarat, nechce prosadit to, aby poslanci museli používat u vstupu svůj elektronický badge. Ehm, nechápu, jak je možné, že můžeme jen tak vstoupit do budovy, zatímco všichni ostatní se musí prokázat badgema nebo projít tím bezpečnostním rámem. Možná pokud bychom měli vlastní samostatný vstup, tak by to ten problém vyřešilo. Nevím, zda by to znamenalo, že už se nedočkáme žádných přepadení na poště a v bankách budově. To je opravdu velký problém, ale myslím si, že bychom eh, měli sami přispět ke zvýšení bezpečnosti v budovách parlamentu. Eh, pokud je o právě budovy, o nemovitosti, souhlasím eh, s kritickými slovy zpravodaje. Rád bych se dotkl Evropsk- domu evropských dějin, v tuto chvíli. E, to už začíná být jako nepovedený televizní seriál. E, je to celé velmi netransparentní. Já jsem k tomu nevěděl zatím žádné podrobné informace a chci, aby byly předloženy pozněcí návrhy v této věci, protože to vypadá na obří fiasko. A pak ještě jedna věc, pane předsedo. Já už jsem to zmiňoval v předchozích letech. po usnesení parlamentu, kterým se rozhodlo, že bychom měli eh, rozvíjet některé služby, konkrétně teď mám na mysli kola, jízdní kola. Po tomto usnesení tedy eh, byla uvolněla část prostoru v parkingu, kde by lidé mohli umisťovat svá kola. E, také se tím mělo podpořit využívání z nich kol ve Štrasburku. Určitě víte, o čem hovořím. E, Parlament chce, aby město poskytlo nějakých asi 12 kol, které by byly k dispozici pouze poslancům. A já vždy opakuji, že za to nemá odpovědnost Strasburg. To má zajistit eh, Evropská unie, to má zajistit instituce. Tady nejde pouze o ta kola, jde také o otázku naší image. Eh, neměli bychom eh, se neustále pohybovat v autech. Měli bychom občas sednout na kolo. Ta diskuse zatím ještě nedoběhla. Já budu i nadále na tuto věc upozorňovat a příště eh, se vrátím k tomu, kam to pokročilo. 100% eh, letů, eh, které využíváme, tedy 100% našich cest letadly do práce by mělo být kompenzováno, tedy ty emise CO2 by měly být kompenzovány. Já si myslím, že také v této oblasti bychom měli vystupňovat své snahy a určitě předložím poznací návrh v tomto smyslu protože si myslím, že tady se to neví dostatečně rychle. Paní Šaldemoza, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu Italovi za vynikající stanovisko eh, se mm, s mnohými správnými aspekty, k nímž se mohu připojit. Co bychom měli zapsat ještě do zprávy je následující věc. Měli bychom odkázat, poukázat na to, že jako parlament, zejména v období finanční krize, musíme velice uvědoměle nakládat s našimi finančními prostředky lépe a efektivněji. To by mělo ve zprávě zaznít, aby to platilo pro celý parlament. Neexistuje pochyb o tom, že existují dobré příklady, protože zas až tak účinně s penězi nenakládáme. Hovořilo se tady o cestách, eh, když například objednáváme jízdenky v cestovní kanceláři, tady nedostáváme zrovna to nejvýhodnější, naopak mám pocit, že se nám vždycky vnucuje co nejdražší lístek, protože tím si ta cestovka také vydělává víc peněz a to není zrovna rozumný způsob, jak používat rozpočtové prostředky to je také třeba napsat do zprávy. Pak by bylo možná lepší zostřit určitá pravidla. Například e, ten fakt s nejrůznějšími pracovními místy. Já vím, že parlament nemůže sám rozhodnout o tom, aby měl pouze jedno sídlo, ale přeci jenom bychom mohli požádat naše horní patro, aby tuto záležitost začala projednávat s radou za účelem úspory prostředků. A nyní k otázce bezpečnosti. To je skutečně výsostně aktuální po událostech posledního týdne. Eh, máme 900 zaměstnanců pro bezpečnost. To bychom se tedy skutečně měli podívat na to, zda dodávají tu nejlepší právy, zda tedy je bezpečnostní politika dostatečně účinná. Na jedné straně tady pobíhá celá řada pracovníků ostrahy, ale na druhé straně eh, bychom mohli dlouho vyprávět, jak dlouho to trvá, než se zaregistrují hosté a než se vůbec dostanou do sněmovny, protože musí čekat nekonečně dlouhých frontách. Možná že e, není dost pracovníků v té oblasti, která se zaobírá přijímáním návštěvníků a jejich pouštění dovnitř, ale měli bychom skutečně e, tady zlepšit situaci. A potom souhlasím s panem předsedou a s, se stínovým zpravodajem, který již hovořil, co se týče poměru vstupu pro poslance, my musíme také ukázat náš průkaz, musíme také přispět naší měrou k tomu, aby byla bezpečnost v pořádku. Musíme se také zavázat k tomu, abychom eh, ukázali eh, náš průkaz či bač, abychom byli elektronicky zaregistrováni. Kdybychom to nechtěli dělat, no tak by to byl nesmysl, jak bychom eh, jinak chtěli dospět k nějaké bezpečné situaci. Čili já jsem za, abychom se podívali na obecné jasnou otázku bezpečnosti, ale také na to, jak lze zlepšit naši vlastní registraci pro zlepšení bezpečnosti a zároveň pro úsporu prostředků. Obecně mohu říci, že je to dobrá zpráva, předložím pozměňovací návrh k upřesnění eh, naší ekonomické odpovědnosti a možná řeknu ještě něco k tomu, jak bychom mohli být zelenější, jak bychom mohli lépe fungovat. Děkuji mnohokrát. Jmenuje to Maďarka? Erit Herzog? Ne. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já chci poblahopřát jak zpravodaji, tak stínovým zpravodajům. Myslím, že to je každý rok velice důležitá rozprava o tom, co dále v parlamentu. Já jsem byla v loňském roce stínovou zpravodajkou, a, ale i jako prostě řadová poslankyně mám veliký zájem na této věci, na zlepšování efektivnosti fungování parlamentu, jak nákladové efektivnosti, tak procedurální efektivnosti. E, důvod, proč se hlásím o slovo a ráda bych totiž předložil určité pozměňovací návrhy, i když s většinou zprávy souhlasím, ale jde mi o jednu věc a to je využívání informačních technologií v parlamentu. Informační technologie jsou eh, nejpokročilejším komunikačním nástrojem, který nás spojuje s 500 miliony evropských občanů a spojuje nás také eh, s ostatními institucemi. A já bych ráda zdůraznila, že jde o tu nejvíce strategickou infrastrukturu, kterou máme k dispozici dnes i v budoucnu. A proto chci za sebe jasně říci, že z dlouhodobého hlediska se nemůžeme spokojit s tím, že tento tato nejstrategičtější infrastruktura je zadávána externě. Pokud je o strategickou záležitost, tak eh, musí součástí našeho eh, hlavního interního systému. A to znamená, že maximum by mělo být eh, zajišťováno interně, mělo by to být dostatečně zabezpečeno, mělo být zaručeno co nejčistší využívání informačních technologií, mělo by být umožněno poslancům, kteří Eh, nutně nejsou eh, zvyklí s těmito technologiemi pracovat, aby se eh, s tím trošku lépe obeznámili, protože je to přece jenom věc budoucnosti. A také si myslím, že bychom se měli, že by to mělo být nastaveno tak, že že určitě člověk, který má na starost celý IT systém, musí být interní zaměstnanec parlamentu, to je důležité z hlediska bezpečnosti systému. A já samozřejmě vím, že ta zpráva nemůže být seznamem, seznamem jakýchsi našich přání, proto není možné zneužívat absolutorium, eh, ale zároveň je to jakási proverka možností, eh, co by se to mohlo napravit a jedinou příležitostí pro to je právě absolutorium právě zde v rozpočtovém, eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. A proto si myslím, že bychom opravdu měli provést hloubkovou analýzu eh, a u informačních technologií konkrétně to není pouze jedna z mnoha nákladových položek, je to strategická záležitost, měli bychom se, měli bychom se na to podrobněji podívat. Ehm, je třeba ošetřit bezpečnost, bezpečnost těch údajů, jejich zabezpečení a zpracování eh, údajů také. To všechno musí být eh, řešeno interně, to podle mého nemůžeme zadávat externím dodavatelům. myslím, že v různých, různých legislativních aktech eh, ošetřujeme eh, bezpečnost této oblasti pro celou Evropu a měli bychom v tom i příkladem. Takže tolik, jsem, eh, tolik ode mne, jinak chci poblahopřát zpravodaji. Myslím si, že určitě se to bírá správným směrem, ale v této konkrétní oblasti je potřeba provést tu strategickou změnu. Děkuji. Pan Fielner, prosím. Tak Děkuji mnohokrát. Myslím, že to je opravdu velice dobrá zpráva. Nemám příliš moc, co bych mohl dodat. Myslím, že pan Itala zdůraznil ty nejdůležitější momenty. Také nabýváte dojmu, že každý rok řešíme nějaké téma, které upotá naši pozornost. Buď je to budova, ve Štrasburku, nebo je tady jeden konkrétní příklad nějaké nespravedlnosti. Já si myslím, že v letošním roce to hlavní téma, které budeme řešit, je právě otázka bezpečnosti. Během slyšení s panem Klausem Vele bylo zajímavé, jak jsme odpovídali na otázky um, přepadení banky. Měl jsem tady návštěvníka z Washingtonu a ten mi řekl, že Eh, ve Washingtonu je jasné, jak důležitá je nějaká budova, nějaká instituce, podle toho, jak obtížné je, je možné do ní se dostat. Eh, čili čím důležitější je instituce, tím hůře se do ní dostanete, tím je tam silnější ochrana, bezpečnost. Eh, čili byrokratické je to sice tady velice obtížné, nicméně ta konkrétní ochrana bezpečnost tady není příliš silná. Tato Zpráva řeší velice dobře problém bezpečnosti a ochrany. A myslím si, že to nejdůležitější je, abychom měli méně byrokracie, ale více skutečné bezpečnosti. Byl jsem naprosto zděšen, když jsem zjistil, že máme 900 pracovníků v ochraně bezpečnosti, ale co vlastně konkrétně dělají? Další věc, kterou bych chtěl také zmínit, je dobře, že tato zpráva řeší kritiku z loňského roku. To je ta cena udílená novinářům, také účast. Vytvářejí se takové ceny, takováto ocenění, už rozdáváme takových cen a nejrůznějších ocenění, že nevím, zda v roce 2011 je naším nejdůležitějším legislativním úkolem, abychom rozdávali takovéto ceny na takové, kdybychom nemuseli řešit tolik legislativy, tak bychom snad na to měli více času, ale když se podíváme eh, na naše eh, ambice, že chceme mít televizi, že chceme oceňovat novináře, tak eh, pochopitelně novináři z Evropského parlamentu přímo volají poslancům, ptají se na různější věci. Já vůbec nevím, do jaké míry je to efektivní a zda se lidé dívají na takovéto příspěvky. Existují nějaké takové statistiky? Dále elektronické badge pro poslance, to mně přijde velice rozumné. Měli bychom velice pečlivě zvážit, jakým způsobem používáme informace, které můžeme takto získat. Právě to, že jsme zavedli takové badge, je, abychom se dostali do této budovy, ale měli bychom se zamyslet také nad tím, co se stane, Nevím, jestli dochází ke sběru těchto dat, pokud lidé vstupují nebo odcházejí budovy, čili jak se tyto informace používají. Děkuji, pane předsedající Já jsem chtěl také poděkovat panu zpravodajovi a stínovým zpravodajům. Já bych rád udělal dvě poznámky a rád bych se zeptal na jednu věc pana itälého. Připomínka číslo jedna e, jako Evropský parlament při udělování absolutoria neseme specifickou odpovědnost, protože skutečnost, že instituce uděluje absolutorium sama sobě, e, nám nakládá tu povinnost že skutečně musíme velice bedlivě proskoumat náš postup, protože jinak bychom se vydali v šanc podezření, že eh, se staráme pouze proto, aby se nám jako poslancům dařilo dobře a že vůbec nevy, nevy, nakládáme pozornost na úspornost prostředku. Tady to osvětlil pan Vitel velice dobře, myslím si, ale rád bych eh, požádal kolegy, aby spolu se mnou posílili jeden bod. Všichni ti, kteří se zaobírají rozpočtovou politikou, vědí, že se odstaneme pod silným tlakem, až se bude projednávat rozpočet pro rok 2012, čili i to, co se bude týkat jednání o rozpočtu pro parlament na příští rok, budeme prostě pod drobnohledem. Ehm, považuji za dobrou připomínku, eh, kterou učinil pan Vitele, eh, kolik nás eh, ti lidi všech stojí v bezpečnosti a potom a to, hlavně to cestování do Štrasburku, ale hlavně prostě vždyť rada má rozhodnout o tom, jak bychom mohli uspořit 61 milionů euro jenom tím, že bychom se nestěhovali, ale to musí rozhodnout rada a vždyť všichni všichni voláme, že prostě chceme uspořit. A já tady mám vynikající návrh na úsporu 61 milionů jednou. Pak se můžeme bavit o tom, kde se dá uspořit papír. To je všechno důležité, ale to jsou všechno jenom prostě maličkosti. Rychleji eh, nelze šetřit a měli bychom neustále upozorňovat národu, aby konečně tuto rozhodnutí udělala. A teď, eh, co je časově vhodné a co ne? a, pardon, a co, jaké ceny jsou vhodné a jaké nikoliv. Já si myslím, že je důležité eh, udělovat co novinářům, ale když prostě eh, sedíme v nějaké skupině, která chce udělat memoriál Hanse Gerda Petoringa, nevím, rád bych se v této souvislosti zeptal, zda potřebujeme něco takového v současné době, komu to slouží, zda to potřebujeme na tomto místě. Já eh, tu budovu, která je proto určená, považuji za nevhodnou a e, prostě považuji za nezodpovědné, že se z té budovy teď má udělat jakési muzeum a stejně podobně jako kolega Chapandy tady dám naprosto jasné pozměňovací návrhy. A teď otázka na pana Itelho. Já jsem nepochopil zcela tak, jak jste to mínil s elektronickým podpisem týkající se přítomnosti poslanců. Já nejsem už nejsem dlouho v parlamentu, ale už se dlouho zaobírám evropskou politikou a kdysi dávno jsem tady pracovala jako asistent a na vstupu byly prezenční listiny eh, což vedlo k tomu, že bohužel existovali kolegyně a kolegové, kteří s kufrem přišli ke vstupu, podepsali se tím pádem eh, měli eh, nárok na diety, otočili se na podpatku a opět eh, dům opustili. V Německu takoví poslanci se natáčeli na kamery a potom se to vysílalo. A možná by No, teď si uvědome, jaké imenzní eh, škody to způsobilo, co se týče imidže německého parlamentu. My jsme prostě celá léta potom museli bojovat proti této představě, abychom ji vyhnali z občanů, že všichni poslanci se chovají tímto způsobem. Mm, a to potom vedlo k tomu, že jsme eh, no, prostě tu registraci zavedli do prostřed budovy, to znamená, že kolegyně a kolegové musí vstoupit do budovy, aby prostě museli přijít trošku dále a nemohli se otočit na podpatku. Hned. A teď tady padl návrh na elektronický podpis. Jako někdo, eh, kdo je intenzivním uživatelem dokážu si těžko představit nějakou techniku, jak by mohlo um, jak by se mohlo zajistit, aby se to elektronické eh, registrování um, provozovalo pouze uvnitř budovy. Pak, když jsem vás pochopil správně, tak vám šlo o to, aby se zabezpečil pohyb poslanců interně. Ale není mi to tedy úplně jasné. Samozřejmě bylo by napínavé diskutovat o tom, zda v principu prostě zaregistrování a vyregistrování se, čili vstup do budovy a opouštění budovy, kdo a jak dlouho pobývá v budově, ale to nevím, jestli to skutečně souvisí s bezpečností. Tady se dovolím o tom pochybovat. Grazie, kolega Audi. Děkuji, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já se dotknu pouze odstavce 99. Chci požádat, eh, žádal jsem tedy eh, zpravodaje na zasedání našeho poslaneckého klubu, aby zmírnil to znění, on to neučinil a já chci vyjádřit svoji frustraci. Ehm, a chci říci, že je ehm, nepřípustné to takto formulovat. Já chápu reakce kolegy Gajera, eh, ale do sedmi řádků dostat tři nepravdy a prostě nesprávná fakta eh, a právní, právnické eh, pohledy na věc, které jsou prostě nepodložené, to takhle není možné postupovat v politice. Eh, na, druhé, na druhém řádku. Jediné sídlo. Ale parlament má jediné sídlo. Ve Štrasburku je sídlo parlamentu. To je první chyba. Dále 160 eh, miliard eur. 160 milionů eur, pardon. Ale je pravda, že budeme mít takovéto, dosáhneme takovýchto úspor, pokud budeme zase v Bruselu a ne ve Štrasburku a že se sníží emise CO2 na lety, let, lidi budou stále letat, jenom do Bruselu místo do Štrasburku. Dále. Eh, eh, smlouva, že to přísluší Evropské radě, to E, není pravda, Evropská rada nezastupuje členské státy. Je potřebujeme 27 souhlasu. Takže pokud se chceme pustit do politického témata, tématu sídla, pustme se do toho, ale nejde tady, není to věc pro Evropskou radu. Evropská rada má právo iniciovat změny smlouvy, ale e, reforma smluv to není evropská kompetence, to je věc, která přísluší členským státům, ty to musí odsouhlasit. Dále chci upozornit na to, že Evropský parlament má také právo eh, podnětu, právo iniciovat, tedy změnu smluv. Není to pouze Evropská rada, to je novinka z Lisabonské smlouvy, která vám možná uniká. Čili veďme politickou diskusi o sídlu, místo toho, abychom eh, prováděli takovou textaci, která obsahuje tolik chyb. Skutečně eh, diskutujme o politice sídel, ECB ve Frankfurtu, sídlo pro patentový úřad v, Munich, v Mnichově, e, agentura v Londýně, cesty všech delegací, ta uhlíková stopa. Máme 13, mm, měli jsme 13 výjezdů delegací. Máme 13 výjezdů delegací týdně. Hovořme o těchto věcech. Já, jakožto francouz, chci používat řádné argumenty. Myslím si, že bychom měli vést dialog a do pléna můžeme předložit, já chci předložit pozměňovací návrh do, eh, na, na toto téma, bude to určitě zajímat celé plénum, ale měli bychom se dobrat eh, textu, který, eh, který se nebude snižovat důvěryhodnost našeho výboru. Je to reálné téma, zajímá to občany, a to je občany ve Francii, a byl bych rád, kdybychom k tomu přistupovali rozumně, realisticky a ne, ne takto bezhlavě, protože toto znění skutečně není dobré. Děkuji. Paní Brzobohatá. Takže děkuji pane kolegovi, který opravdu eh, se nad eh, závěrečnou zprávou zamyslel jenom z toho účetního hlediska, ale snažil se najít i možné úspory ve fungování Evropského parlamentu. Já jsem těch poznámek měla více, ale již tady byly řečeny, takže jenom dvě velmi drobné co se týče vstupu do budovy já tam vidím dvě roviny jednak tu rovinu bezpečnostní o které tady všichni dlouho diskutujeme a víme že se musí změnit a a ta rovina potom ta ekonomická jestli bychom z těchto dat eh, to mohli používat jako třeba podklady pro eh, výpočet eh, příspěvku, toho denního příspěvku. Takže já bych to oddělila. Co se týče té bezpečnosti, by byla jednoznačně to, aby poslanci pomocí beče vstupovali do budovy a to je právě z důvodu, jak už to tady bylo změněno, například požáru, aby ochranná služba měla představu, kolik osob se v budově nachází. Myslím si, že je to naprosto standardní požadavek a z mé zkušenosti v České republice tento systém funguje jak v parlamentu, tak funguje ve všech eh, institucích eh, ústřední státní správy a nikdy to tam nedělalo žádný problém. Eh, druhá věc je brát to jako podklad pro evidence přítomnosti poslanců. To by asi vyžadovalo větší diskuzi. Eh, rozhodně je nutné se podepisovat na všech jednáních typu výboru, plenárka a podobně, že se to používá pro zápisy a eh, další věci. Takže tady bych ještě asi neřekla jednoznačně názor, spíš je to otázka nějakého vývoje. A pak tady byla navržena úspora, co se týče používání papírových dokumentů. Eh, já jsem původem ajťák, takže když jsem přišla do parlamentu, tak docela se zájmem jsem eh, si mapovala všechny služby, které jsou tady eh, poslancům poskytovány, jsou opravdu na vysoké úrovni. Nicméně nedokážu si představit, že bychom všichni na jednání chodili pouze s notebookem, protože stávající kapacita sítě to neumožňuje. Takže jednoznačně vývoj ano, ale za eh, podmínky, že by se posílilo technické vybavení, to znamená daleko silnější eh, zdroj Wi-Fi ve všech sálech, eh, v přísálí a v kancelářích poslanců. Pak samozřejmě tato cesta je jediná možná a správná. Takže děkuji. Grazie. Kolega Itala. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za všechny poznámky. S celou řadou poznámek souhlasím, například používání eh, kol, dále mrhání papírem. Chtěl bych také učinit celou řadu návrhů v těchto oblastech. Hovoříme o ekonomické krizi, hovoříme o těchto otázkách, to je, to zmíněno v daném textu, je to nesmírně důležité a musíme to skutečně zdůraznit. Evropský parlament se musí podívat na to, co v této oblasti můžeme udělat, protože v každém členském státě občané trpí, jsou pod velkým tlakem a z toho důvodu se musíme podívat na to, jakým způsobem investujeme naše finanční prostředky. Co se týče informačních technologií, ano, v této oblasti řešíme celou řadu věcí, nebo jsme velice dobře vybaveni, nicméně bych chtěl eh, mít velice dobré vybavení eh, v oblasti informačních technologií. Například eh, musíme mít lepší síť, ale je tady ještě celá řada možností ke zlepšení. Když se podíváme na finanční prostředky, které jsou k dispozici, tak do této oblasti, tedy informačních technologií, investujeme hodně finančních prostředků, ale také, jak již bylo řečeno, máme externí firmy, externí zakázky a tady bychom měli ušetřit. Myslím, že bychom měli mít interní pracovníky, kteří se budou více a lépe starat o informační technologie, ale velice vítám pozměňovací návrhy v této oblasti. Tady je skutečně prostor pro zlepšení. Dále elektronický podpis. Tady bych chtěl být konkrétní. Co by se mi líbilo? Eh, líbilo by se mi, kdyby poslanci, kteří přicházejí do budovy, tak aby se podepsali pomocí svého badge. To znamená, že by tam nebyla žádná brána. V tuto chvíli každý kdo prostě se tváří, že tady sem patří, tak může klidně vstoupit do budovy. Ale co kdybychom tedy vložili elektronické badge do systému, aby se dveře otevřely pomocí tohoto badge a kdyby náhodou propukl požár, tak bychom díky této registraci věděli, kdo je v budově. Tyto informace se nebudou dávat tisku, nebude se sdělovat, kdy a v kolik hodin nějaký poslanec přichází nebo odchází. Lidé se asi obávají, že tyto informace by mohly být eh, předány tisku. Eh, to zcela jistě ne, to se nestane, ale pokud bychom mohli zajistit takovýto systém, tak bychom měli efektivnější bezpečnost a mohli bychom použít naše volební kartičky například při vstupu do místnosti. Mohli bychom se například i podepsat takovýmto způsobem při použití eh, této volební kartičky. Když se podepíšete na papír, tak potom eh, se tyto prezenční listiny eh, odnášejí do kanceláře, kde to lidé naprosto zastaralé různě zaznamenávají a zpracovávají, čili já si myslím, že tyto zdroje bychom měli mnohem inteligentněji používat, měli bychom používat tyto elektronické podpisy. Není možné to dělat všude. Pochopitelně, když jedete na nějakou misi, tak tam se budete muset stále podepsat na prezeční eh, listinu. Můžeme mít eh, plně elektronický systém, ale ta myšlenka je v zásadě taková. To používají to například v americkém kongresu, celá řada národních parlamentů používá takovýto systém. Nechápu, proč u nás to není možné. Na, eh, teď otázka těch tří sídel. Nesouhlasím s prohlášením, že je to právně špatně. Ano, je pravda, že máme tři sídla. Pracujeme ve Štrasburku, v Lucembursku a zde v Bruselu. Nevím, co je tady právně špatně. Kdo rozhoduje o sídlech? Je to rada, ale je tam v závorce řečeno, jsou to členské státy, tedy ta poslední věta tedy na členských státech. A Pochopitelně jsou tady velké administrativní náklady. Pokud je tady nějaká právní chyba, tak to velice rád zkontroluji s právní službou, abych to mohl opravit. Jsem otevřen jakékoliv diskusi, ale snažíme se tady upozornit jak tedy radu, tak členské státy, aby jednali. Chceme skutečně rozpoutat diskusy na toto téma. Rada žádá po parlamentu, abychom šetřili peníze a můžeme říct si radě, poslouchejte, pokud vy spolu s členskými státy rozhodnete, tak eh, peníze můžeme tímto způsobem ušetřit. Ale já hlavně chci iniciovat tuto debatu, chci ji otevřít a nechci, abychom eh, neříkám, že to je právně úplně nenapadnutelné, ale nesouhlasím s tím, že by to bylo právně nějak úplně špatně. Děkuji mnohokrát, pane Italo, a nyní se dostaneme k dalšímu bodu na našem jednání a to bude absolutorium eh, rady a dále ostatních institucí. Předtím, než předám slovo zpravodaji, tak bych chtěl říci, že před několika dny jsem se setkal s zástupcem maďarského předsednictví, s pracovníkem, který je e, zodpovědný za rozpočet a ten mě žádal, abychom se pokusili dospět k meziinstitucionální dohodě, která by zajistila e, určitý pokrok v té zablokované situaci, která neustále panuje, co se týče udělení absolutoria eh, radě a vlastně je tady žádost, aby parlament dal toto absolutorium radě. Pochopitelně vítám tuto myšlenku spolupráce a také zrychleného postupu, ale ministr vytvořil pracovní skupinu, která se pustila do práce a 28 února by měla dorazit eh, do našeho výboru, měla by nás informovat eh, o pokroku eh, v rámci mezi institucionální dohody a já bych chtěl zdůraznit také stanovisko Evropského parlamentu vůči tomuto absolutoriu. Já si tedy myslím, že je smysluplné, abychom ocenili snahy maďarského předsednictví a nyní bych rád předal slovo panu zpravodaji Rivelinimu. Eh, Děkuji vám mnohokrát. Eh, já vlastně eh, tady jsem měla na starosti sedm specifických zpráv, které se týkají sedmi různých institucí EU. Dovolíte-li, Nebudu se držet chronologického pořadí, protože mezi těmito sedmi institucemi jsou některé důležitější, to je především to udělení absolutoria radě, jak už to řekl pan předseda, a pak tady jsou další body kde jsou e, potíže menší. To znamená, pakliže mě pan předseda udělí to zmocnění, Rád bych tedy se držel poněkud jiného pořadí. Dovolte, abych začal obecným eh, rozpočtem pro evropského eh, ombudsmana mm, na ochranu osobních důvodů, eh, na, os, na ochranu osobních údajů. Myslím si, že tady je to poměrně uspokojivé, ale když se podíváme na bod 8 mé zprávy, týkalo se to Evropského inspektora ochrany údajů. Je třeba, aby v bodě 8 skutečně bylo možno realizovat doporučení účetního dvora. Zejména upozorňuji na to, že potřebujeme systémy ex post a také jsem se snažil sem zapracovat, že je nutno vyjasnit, komu svěřit takovou úvahu. Pod bodem 13 upozorňuji na to, že Evropský inspektor ochrany údajů eh, ve svém eh, příští zprávě pro rok 2010 by měl vyhradit jednu kapitolu pro follow-up udělování absolutoria parlamentu. Ale celkem je moje hodnocení pro udělení absolutoria pozitivní. Tím se dostávám k Evropskému veřejnému ochránci práv a k udělení absolutoria v této oblasti. I tady nemáme žádné zvláštní potíže. I tady se domnívám, že celkově může absolutorium dopadnout dobře. Je třeba upozornit na to, že tady existuje jedna potíž a sice s ohledem na zaměstnávání dočasně zaměstnaných pracovníků. Eh, pozitivně můžeme konstatovat, že v nedávné době již došlo v tomto ohledu k instrukcím, aby se tento problém vyřešil a domnívám se, že Evropský parlament musí být informován o pokračování této záležitosti. Eh, potom absolutorium pro výbor regionů. Tady nemám žádné specifické problémy, na které bych chtěl upozornit. Myslím si, že tuto absolutorium můžeme pojednat poměrně rychle. Eh, potom udělení absolutoria pro Evropský hospodářský a sociální výbor. Také tato instituce mm, nemá potíže s ohledem na absolutorium zde je celkový eh, posudek uspokojivý, i když bych rád upozornil na to, že odpovědi výboru na připomínky parlamentu s ohledem na prohlášení o finančních zájmech jednotlivých členů podle mého skromného úsudku nejsou až tak úplně dostačující a uspokojivé. Na rozdíl od toho, co se stalo ve výboru regionu, kde tato prohlášení ještě neexistují, kde se však provedla studie Hospodářský a sociální výbor ještě nerealizoval odpovídající opatření pro to, aby se včas krátkodobě vyřešily ještě stávající problémy. Co bych rád ještě připomněl v souvislosti s absolutoriem v této oblasti se týká především zprávy pana doktora Majorgarda. Je to bývalý zaměstnanec, který v současné době pracuje u OLAFu a na základě mého specifického přání eh, generální tajemník byl požádán o dopis, na to následovala odpověď institucím a v této odpovědi se poukázalo na to, že tento konkrétní případ se nachází v jakési při předběžné nebo přípravné fázi, ale žádné další sdělení jsme nedostali a proto se domnívám, že by bylo dobré i ve zprávě tuto záležitost uvést. Tím se dostáváme k soudnímu dvoru. Ten má jiný význam. Myslím se, že s ohledem na zlepšení v oddělení pro interní audit je velmi pozitivní, ale je třeba poukázat na to a domnívám se, že výbor musí toto zohlednit, aby soudní dvůr se skutečně držel výzev účetního dvora, aby bylo možno lépe připravovat výběrová řízení a lépe je provádět. Evropský parlament se také velice zajímá o to, aby číslo, počet uzavřených případů a doba trvání řízení eh, z posledních let byly zlepšeny. Řekl bych, že Ehm, celkově můžeme soudit pozitivně udělení absolutoria. A nyní se dostám k účetnímu dvoru a odpovídajícímu absolutoriu. Tady bych rád poukázal na několik věcí. Za zohlednění funkce účetního dvora i e, vlastně z titulu e, jeho fungování s hledem na ostatní instituce musí být Evropský parlament velice bdělý, co se děje a musí také respektovat specifika účetního dvora. To, co účetní dvůr v posledních letech učinil, přispělo ke zlepšení kvality auditu, zejména také při eh, zkoumání dodatečných namátkových kontrol a to bylo skutečně pozitivní. A eh, vyzývá se účetní dvůr, aby rozšířil tuto praxi i na další instituci. Eh, další specifický problém, pane předsedo, se týká bodu 14 mé zprávy. Pod bodem 14 v mé zprávě o absolutoriu zdůrazňuji, že s ohledem na zprávy ve sdělovacích prostředcích, které se v poslední době objevily, eh, existují nebo se objevily pochyby o tom, že by účetní dvor mohl snad být ovlivnitelný a domnívám se, že tady musíme tedy hovořit naprosto jasným hlasem. V mém článku 14, zprávy 6 tedy, eh, tvrdím, že eh, účetní dvůr musí být neovlivnitelný, musíme eh, potvrdit jeho nestranost a musíme požádat také o to, aby ten případ, o kterém se objevily zprávy, byl proskoumán. Čili nestranost Eh, účetního dvora je třeba proskoumat, protože jinak bychom eh, museli zohlednit další návrhy v této oblasti tak, aby tento bod 14 eventuálně na základě toho přeskumu mohl být ještě změněn tak, aby tato otázka, která se objevila před krátkou dobou, se třeba vůbec nemusela už ve zprávě o uvádět. Ehm, je třeba tedy tento bod to obšírně proskoumat, protože to je přece jenom problematický bod a je to bod, který nese do určité míry také právní povahu. A nyní se dostáváme k úplně poslednímu a nejdůležitějšímu bodu a to je udělení absolutoria pro radu. A to je asi nejproblematičtější oblast. Domnívám se, že nemusím znovu líčit, jak důležité je E, že je třeba, aby veškeré informace byly předkládány e, v odpovídajícím rozsahu a také včas. Zde bych rád ještě rád zdůraznil, jaké východisko může existovat u tohoto institucionálního bloku, s nímž máme co dočinění. Pan předseda již to právě poznamenal, že maďarské předsednictví pracuje na tomto tématu a eh, generální, příslušný generální tajemník mě informoval o tom, jaké kroky se v současné době podnikají, aby se toto téma mohlo vyřešit. A z tohoto titulu je třeba říci, že E, skutečně nyní má parlament naprosto novou roli a myslím, že předseda se mnou bude souhlasit, když řeknu, že tato práce parlamentu je nesmírně důležitá i z titulu autority, které jako parlament požíváme a musíme si položit následující otázku. Zejména s ohledem na bod 8 mé zprávy a také s ohledem na zprávu, která byla eh, sepsána se stínovým zpravodajem minulý týden. Může existovat nějaké východisko, jak zaručit udělení tohoto absolutoria, pakliže ano, na jakém základě? Na jakém základě je třeba zahájit jednání? Domnívám se, že nejdůležitější body jsou následující. Když se podíváme na udělování absolutoria, je třeba zohlednit přístup k dokumentům ze strany parlamentu, přičemž samozřejmě ty dokumenty jsou obzvláště důležité. Neformální setkání našeho výboru s generálním tajemníkem a s předsednictvím. Toto setkání se musí konat v parlamentu poté písemné odpovědi generálního tajemníka na otázky, které formuluje parlament. Pakliže bude výbor s tímto návrhem souhlasit, pak bychom se museli položit vlastně ještě poslední otázku. Kolik jsme ochotni investovat do toho, abychom eh, tato jednání eh, dovedli také do úspěšného konce. Ku příkladu přání ohledně přístupu do, k dokumentům ze strany parlamentu. Podle mého skromného úsudku eh, je to nesprávné, mm, protože tento přístup nemůže být úplně bez podmínek, i když obě instituce hrají různé role. Moje otázka je, mohli bychom tady polevit? a mohli bychom eventuálně mm, eh, se nepodívat na to, zda eh, postoj, postoj rady nesouvisí s článkem 313, 319, eh, protože tady se formuluje, že je možné vyslovovat doporučení, ale obě instituce se v tomto 3, článku 319 pojednávají rozdílně. A to jenom chci zdůraznit, že to je článek 319, který v této souvislosti uvádí Rada. Eh, Rada používá tento článek jako určitou zbraň při své formulaci, ale my musíme mezi sebou vyjasnit, jak v této otázce chceme reagovat to je, domnívám se, důležité. Konečně teď totiž pojednáváme téma, které se neustále odsouvalo a nikdy nebylo jasně eh, vyřešeno. Domnívám se, že tady musíme skutečně velice bedlivě popřemýšlet o této otázce a budeme asi potřebovat také ještě další setkání se stínovými zpravodaji, protože potřebujeme skutečně obšírné vysvětlení i ze strany předsedy parlamentu, eh, protože tady při udělování absolutoria hrajeme roli, která má enormní politickou odpovědnost, eh, enormní politický význam a týká se to významu nejrůznějších institucí, týká se to ústřední role Evropského parlamentu eh, jako demokratického politického tělesa eh, reprezentovaného zvolenými poslanci lidem, čili jinak než eh, reprezentanti dalších institucí. To všechno jsem tady chtěl předložit. Představil jsem vám tedy v hrubém nástinu všech sedm zpráv a domnívám se, že eh, včetně absolutoria účetního dvora a rozpočtu EU, to je to nejdůležitější. Sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve opravdu poděkovat panu zpravodaji Rybelinimu za jeho zprávu a především také za jeho ochotu eh, setkávat se se stínovými zpravodaji proto, abychom dospěli společně eh, k úsudku, jak předložit toto téma našemu výboru. Dovolte, abych také tak trochu pokračovala v tom pořadí jako pan Ribelíny. Řekla bych, že specifika, která se vlastně někdy opakují, co se týče ombudsmana anebo Evropského veřejného ochránce práv, nebo také určité problémy, které se objevily v souvislosti s výborem regionu, ale díky bohu se to velice signifikantně zlepšilo. Ráda bych se soustředila na tři instituci, eh, eh, to jsou vlastně ty, na které upozornil také pan zpravodaj. Jedna věc je záležitost hospodářského a sociálního výboru. Tak, jak správně pan zpravodaj na to poukázal, máme tady problémy související eh, také prostě s cestovními náklady členů hospodářského a sociálního výboru s individuálními uhradami cestovních nákladů je tady určitý problém, eh, protože eh, došlo k určitému oznámení na OLAF v roce 2010 ve vztahu ke specifické situaci a sice eh, šéfovi právního právní služby týkající se nějakých nesrovnalostí v hospodářském a sociálním výboru. To se teď vyšetřuje. Pravda je, že Olaf znovu eh, ukazuje, že prostě pracuje dost dlouho, protože 1. září nejdřív řekli, že ještě se nic nešetří, později nevím přesně tedy proč a jak eh, zavolali si tu osobu, která učinila to oznámení a teď konečně se tedy vyšetřuje, zda tam došlo k nějakým nesrovnalostem. Já bych požádala pana Rybelínyho a náš výbor, abychom se podívali prostě na to, proč došlo eh, k tomu prodloužení lhůt, protože vlastně proč začalo to 21. dubna, eh, kdy se volala nakonec ta osoba až v září, která učinila toto oznámení a mezi tím se nestalo nic, takže já bych ráda požádala, aby o této chvíle až do doby hlasování ve výboru eh, Mm, se upozornilo na to, že prostě ze strany Olafu od Dubna nedošlo k žádnému rozhodnutí. Čili tady bychom neměli udělit absolutoria, dokud nebude Olaf eh, mít jasno v této záležitosti na základě tohoto oznámení, které učinil člen jeden hospodářského a sociálního výboru. Čili já bych požádala, abychom toto vedli v patrnosti, abychom to nechali otevřené, až nám Olaf řekne. Eh, co se týče účetního dvora, pan Ribelini velice správně poukázal na to, že mm, Kromě toho, že náš výbor vždycky hleděl na nezbytnost zlepšení efektivity a účinnosti práce, že jsme prostě chtěli, aby se účetní dvůr zreformoval a pracoval účinněji, myslím, eh, že při různých příležitostech jsme viděli, že tady došlo ke zlepšení a že skutečně dochází ke substančnímu zlepšení fungování účetního dvora a mám radost, že pan Ribelín je mm, otevřený eh, v této záležitosti, eh, abychom se podívali také na ten bod 14. Eh, domnívám se, že v případě, že nějaký člen dvora, který prostě Eh, už není členem a vlastně tady prostě eh, útočí eh, na, sekret, na, na sekretariát tohoto kolegia, že tady dochází k obvinováním, osobním útokům. Myslím si, že je sice třeba, aby se to vyjasnilo, ale my bychom skutečně neměli do toho šlápnout tak, abychom zvětšili ten problém nebo z toho udělali nějakou bublinu. Myslím si, že protože my potřebujeme, nás zajímá účetní dvůr a jeho práce, aby byla co možná nejtransparentnější, nejúčinnější, aby pracoval skutečně účinně a poté a dochází k postupným reformám, eh, které, o které jsme žádali a v nich spolupracujeme. To bych tedy upřednostnila, než aby tam zůstal možná ten bod 14, který by eh, vlastně spíše zvětšil tento konflikt, eh, jako kdybychom se najednou probudili a viděli tu nějaký problém, i když vlastně v celou dobu jsme v dialogu s účetním dvorem a žádáme o reformy a zlepšení. A teď k tématu rady souhlasím s tím, co řekl pan Rivelini týkající se strategické role Evropského parlamentu v udělování absolutoria radě od Lisabonské smlouvy. Je třeba skutečně dostat této politické relevantnosti. A proto bych chtěla, eh, abychom se skutečně zamysleli nad tím, jaké ústupky jaké ústupky jsme ochotni dát soudu. E, to je až druhý krok. Já myslím, že první věc, které se, které, kterou si musíme klást, zda do příslušného data ne maďarské předsednictví, protože maďarské předsednictví vysvětlilo e, svou vůli a prohlásilo svou ochotu spolupracovat Mm, co se týče udělování absolutoria. Ale je třeba se zamyslet nad tím, já se domnívám a nejsem jediná, že rada nedostála všem požadavkům, které španělské předsednictví uznalo již v minulém roce při vykonávání předsednictví. E, jako kdy prostě Evropský parlament by asi neměl zase věci až tak uspěchat, ale nezávisle na tom, na dobré vůli maďarského předsednictví mm, vyřešit tento problém. Já bych prostě věci tak neuspěchala, ale ráda bych si vyjasnila, jaké ústupky jsme ochotni udělat. Je třeba, abychom si vyjasnili, co všechno rada udělala, abychom prošli eh, ty odpovědi písemné, které jsme dostali na základě dotazníku parlamentu, co jsme tedy skutečně od rady všechno dostali, protože já Eh, se nedomnívám, že bychom teď mohli vysvětlit, eh, vyslovit naše uspokojení. Myslím si, že musíme skutečně zásadně analyzovat velice zásadně tuto záležitost. Musíme dostat naší funkci, kterou parlament musí vykonávat a ne udělat nějaký krok zpět. Je třeba skutečně, abychom brali vážně tuto funkci udělování absolutoria, ale samozřejmě musíme oddělit tu rozpočtovou část, kde rada má jiné kompetence ale když se podíváme na článek 319, kde se hovoří o doporučeních, to není žádné vnucování, není to žádné eh, právo veta, ale myslím si, že parlament v tomto roce s touto zprávou o udělení absolutoria mus, ještě musí popracovat. Neměli bychom tedy ustupovat hned. Myslím si, že je příliš záhy na to, abychom to absolutorium udělili. Děkuji. Děkuji. Já bych rád kolegům připomenul, že mezi koordinátory za jednotlivé poslanecké kluby ve výboru jsme se dohodli, že pozveme pana předsedu účetního dvora, pana Kaldiru, to na tedy interview, to proběhne v příštích dnech a budeme mít jasnější, situaci, jasnější představu o situaci. Eh, pan Mulder, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že takto se každý rok prověřují naše vztahy s radou. Jde o dvě důležité evropské instituce a myslím, že si nemůžeme eh, dovolit, abychom se každý rok eh, hádali o absolutorium. Pokud jde o mne, eh, myslím si, že parlament by měl mít naprosto otevřený, pokud jde o svoji metodiku, svůj postup, své zaměstnance a rada by měla mít možnost také se vyjadřovat k tomu, jakým způsobem eh, je řízen parlament. Samozřejmě eh, nakonec absolutorium uděluje, tou, tou finální instancí je vždy parlament, tak je to stanoveno ve smlouvě, ale my jakožto parlament bychom měli být zcela otevření vůči radě. Eh, rada nás také může kritizovat, kolik chce, ale samozřejmě to musí platit i obráceně. Teď vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a vlastně je zde zvláštní směsice jaksi eh, zástupců rady, zástupců komise. Já si myslím, že naprosto nemyslitelné, abychom eh, u té tady vnější služby pro vnější činnost, já si myslím, že je nemyslitelné, aby parlament nad tím neměl kontrolu, eh, jak tam vypadá výdaje. Já si myslím, že musíme znovu v usnesení absolutoriu zdůraznit, že rada musí poskytnout tyto informace. Před dávnými, dávnými lety To bylo také stanoveno v meziinstitucionální dohodě, že proběhne eh, setkání s radou, kde nás bude informovat o oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Pokud, eh, tak, toto rada neplní, tak tím neplní eh, meziinstitucionální dohodu a to je nepřijatelné. Není možné, aby rada, jakožto orgán, který je částečně zodpovědný za zahraniční a bezpečnostní politiku, aby se nezodpovídal v této oblasti parlamentu. Eh, musíme tady zároveň ale říci radě, že samozřejmě ona eh, může eh, kritizovat způsob, jakým my řídíme věci v parlamentu, ale na obou stranách musí panovat transparentnost a ta, ta spolupráce by měla být o něco plodnější než v současné době. Děkuji, pan kolega Gajer. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji i stínovým zpravodajům, kteří se touto otázkou zaobírají. Myslím si, že tady panuje veliká souhra a veliký soulad mezi členy jednotlivých skupin v našem výboru. Já bych rád podpořil to, co řekla kolegyně o Evropském účetním dvoře. Vy, pane předsedo, jste právem poukázal na to, že jsme mezi koordinátory domluvili, abychom se tímto případem ještě jednou zaobírali, protože skutečně je to tak, že Evropský účetní dvůr na tomto místě musí být povznesen na jakékoliv podezření. A poznámky, které učinil bývalý člen eh, účetního dvora eh, sdělovacím prostředkům o záležitostech, které se stály dávno, dávno předtím, mm, by vyžadovaly skutečně ještě bedlivého přeskoumání, abychom i my v našem výboru si mohli být jistě tím, co je fakt, co bylo nesprávně pochopeno, co bylo třeba přehnáno nebo jinak formulováno, je ten bývalý člen eh, ještě dnes ochoten říkat stejné věci, které tenkrát řekl tisku. Ehm, myslím si, že tady by prostě neměla zůstat eh, jakákoliv pochybnost, ale protože to je tak strašně dlouhá. My tady prostě eh, eh, se to netýká toho roku, o kterým my tady jednáme, netýká se to roku 2009, tak při zprávě udělování absolutoria eh, bychom to přesto měli zohlednit. U, když jsme hovořili s koordinátory, tak jsme tomu bývalému členovi i předsedovi účetního dvora chtěli poskytnout možnost a vícekrát jsme jim navštívili, abychom udělali takové zasedání za zavřenými dveřmi. A při přípravách bodu o výroční zprávě a pracovním programu uh, účetního dvora byl pan předseda Caldera mezi námi a on řekl, že Eh, za sebe prostě se může zříci vyloučení veřejnosti, to považuji za čestné a myslím, že bychom měli se obou dotčených zeptat, jaký přístup jim je milejší mm, a dáme prostě mm, eh, průchod tomu, co si bude většina přát. A teď k radě. No, v minulosti jsme měli naprosto směšný postup na základě nepřijatelného regulativního návrhu. Já jsem nevěřil svým uším, když jsem tady začal fungovat jako poslanec a dověděl jsem se, že udělování absolutoria se zakládá na gentleman agreementu, gentlemanské dohodě z roku, roku 1973. Když se na to podíváme, tak tam vůbec žádné slovo absolutorium nestojí. To tedy eh, spíše zavání nějakou pohádkou než udělováním absolutoria. A já jsem byl španělskému předsednictví mimořádně vděčný, že nám řeklo, pojďme, udělá, pojďme dospět k rozumnějšímu postupu. Víme, že rozumnější postup nakonec nebyl definitivně domluven na základě smluv, protože na základě různých dokumentů ve smlouvě kolega Mulder poukázal již na meziinstitucionální dohodu, tam se vždycky reguluje někde, se upravuje nějaký kousek a my všichni víme, že to není problém předsednictví, nebylo to španělské předsednictví, ani belgické předsednictví, ani maďarské předsednictví. Naším problémem je generální ředitel a administrativa rady. Protože tento generální tajemník a jeho administrativa si prostě spolehají na to, že to není upraveno, regulováno a tudíž, že nám nemusí dávat nic k dispozici. Ale teď je to skutečně tak. Nemám-li přehled o vedení účtu rady, tak jako poslanec nemohu odpovědně udělit absolutorium, na jakém základě bych to měl udělat. Já žádný nemám. A z tohoto titulu jsem vděčný kolegu Rivelinimu, že tady sformuloval návrhy, jak bychom měli dále postupovat. Musíme hledat cestu. Prostě takhle to nemůže jít dál abychom celá léta měli takovýto problém s radou. Musíme prostě dospět k nějakému ujednání. Já jsem ochoten diskutovat dlouho s kýmkoliv, mám také sympatie pro návrhy pana kolegu Muldera, abychom dospěli jako kousek více k vzájemnosti, ale potřebujeme čistý základ k vyjednávání a také mandát k vyjednávání z našeho výboru, nebo nevím od koho, kdo by nám to měl udělat. Také bych rád, aby nám naše právní služba vyjasnila, kde končí eh, ta naše povinnost udělování absolutoria a jeho povinnost zveřejňování dokumentů. Jak řečeno, eh, já eh, Mám velikou sympatii pro snahu ztransparentnit celý proces a na tomto základě by se nám snad mohlo podařit dojít k určitému ujednání, třeba na základě změny mezi institucionální dohody. To se bude muset stejně změnit. Takhle to nejde. Na jedné straně prostě Teď nemůžeme na základě těch eh, faktů, která známe, nemůžeme udělit absolutorium. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo. Napadá mne jedna věc. K postupu udělování absolutoria Zdá se, že v tomto výboru jsme schopni fungovat napříč politickým spektrem. Tento výbor tedy evidentně funguje v zájmu parlamentu, v zájmu evropského občana eh, a je ochoten dát stranou eh, ideologické rozpory. Já chci poděkovat paní Ayale Sender, panu Mulderovi a panu Gajerovi, protože se zdá, že v této věci panuje široká schoda. Eh, rád bych začal slovy pana Gajera Na schůzi před pár dny jsme hovořili podobně. Byli jsme na podobné vlnové dálce. Myslím si, že je opravdu zásadní, abychom přepracovali tu gentlemanskou dohodu z roku 1973. Svět se od té doby změnil, Evropa se změnila. Taková dohoda už prostě nestačí. Možná můžeme, se můžeme dobrat nové gentlemanské Eh, dohody pro rok 2011, která bude úplně eh, úplným přepracováním té původní a bude dána písemně, tak aby se všichni mohli seznámit se jejími hlavními body. To by asi mohlo být východiskem pro toto udělení absolutoria. Eh, nyní k paní Ayale Sender. Dovolte, abych něco upřesnil. Máte pravdu, když hovoříte o absolutoriu pro hospodářský a sociální výbor, máte pravdu, ale zároveň eh, se domnívám, že ty dvě věci mají odlišnou, odlišný význam. Eh, udělení absolutora na jedné straně a na druhé straně eh, vědět, jaká je přesně situace. Čili musíme asi volit tento dvojí přístup, což v zásadě, myslím, také vy požadujete, ale myslím si, že eh, se musíme eh, hledat nějaké vyvážené řešení. Na jedné straně skutečně provést hloubkou analýzu, a na druhé straně potřeba udělat, eh, udělit nebo provést postup udělení absolutoria. Dále, pokud je absolutorium pro EUD, já jsem vypracoval druhou verzi článku 14, která je o něco mírnější, přesně tak, jak to požadovala paní Ayala Sender. A možná na příští schůze koordinátorů bychom se mohli na tuto druhou verzi podívat. A projednat tedy tu moji novou verzi 14. A doufám, že se dobereme dohody. To znepokojení, které zmiňovala paní Ayla Sender, skutečně je, je reálné. Takže možná by bylo vhodné skutečně to znění trochu zmírnit, tak abychom zdůraznili jasnou roli účetního dvora není absolutorium pro radu. Já úplně souhlasím s kolegy, kteří vystoupili. Paní Ayala Sender, eh, já myslím, že nikdo by eh, neváhal, pokud je o ta vyjednávání, že po celých letech eh, nic nedělání jsme se konečně toho tématu odvážili dotknout. Je to vlastně tak trochu moje odpovědnost tady souhlasit. A myslím si, že tentokrát musíme prostě pro definitivně ten problém vyřešit. A samozřejmě eh, musíme zaujmout naprosto pevné stanovisko v této věci. Zároveň potřebujeme řádné vztahy mezi institucemi a také potřebujeme společnou vůli k dosahování společného cíle. Samozřejmě nikdo eh, nechce, abychom Eh, slevovali, ale když se sedneme k tomu vyjednávacímu stolu, tak eh, například maďarské předsednictví eh, už vlastně v rámci jaksi institucionální zdvořilosti požádalo o schůzku s panem Demagistrisem se mnou, protože předsednictví chce se dobrat dohody a je naší povinností si sednout k tomu vyjednávacímu stolu. Je to vlastně spíše stůl debatní než vyjednávací kde bychom měli hájit práva parlamentu a vůle občanů. Ale když se tady sednete k tomu jednacímu stolu, tak samozřejmě musíte vědět, jaká jsou východiska a jak ta hra vypadá. Musíte, musíte vědět, co chcete, ne, nepřijdete se tam jenom tak popovídat. A proto si myslím, že je povinností zpravodaje, aby byl schopen jasně Eh, nastolit svůj záměr, musí hájit práva parlamentu, ano, a zároveň eh, se musí obrátit na eh, kolegy v předsednictvu, jak by asi měl vypadat ten potenciální rámec pro vyjednávání, jak, jakým ústupkům bychom případně byli připraveni, co naopak jsou ty mezní čáry, za které nikdy nechceme jít. A já budu zastupovat výbor, ale zároveň a zároveň tady musím být eh, jaksi mluvčím eh, vás všech a proto je mojí povinností toto téma eh, projednat s vámi. Vlastně žádám ještě o více. Žádám od vás určité nasměrování, určitou orientaci. A chci totiž zdůraznit, pane předsedo, že skutečně chci být mluvčím, který bude zastupovat vůli výboru a přeji se, aby mě výbor nasměroval příslušným směrem. Děkuji. Děkuji předsedo. Chtěla jsem jenom v souvislosti s účetním dvorem moc poděkovala panu Rivelinimu. Budeme spolupracovat jistě. Teď jsem... Já jsem nechtěla v článku 14 to zmírnit nebo zjemnit. Já jsem chtěla, aby to byl článek, který by se vyjasnil mezi prostě parlamentem a účetním dvorem, či se to týká osobních záležitostí. Děkuji a nyní se pustíme do bodu 11 pořadu dne, což je pracovní program Evropského účetního dvora na rok 2011. Dovolte, abych zde z celého srdce přivítal pana předsedu eh, Dasilu Kaldejru. Pojďte prosím sem k nám k předsednickému stolu a eh, já vám bezprostředně předám slovo. Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát a omlouvám se za to, že jsem dorazil se spožděním. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, eh, je mi opět ctí oslovit váš výbor, eh, zvláště že nyní začínám svůj, své druhé funkční období jakožto předseda EUD a nesmírně se těším na další spolupráci s vaším výborem během svého nadcházejícího funkčního období. Eh, vztah EUD eh, e s vaším výborem je klíčový pro schopnost EUD eh, plnit své povinnosti ze smlouvy, to znamená pomáhat radě, podporovat parlament a, pardon, podporovat parlament a radu v jejich pravomocích kontroly nad rozpočtem a také při naplňování svého poslání, to znamená přispívat ke zlepšování finančního řízení EU a zlepšování odpovědnosti a transparentnosti. V uplynulých třech letech EUD eh, e provedl nebo zahájil interní proces reformy, následně po sebehodnocením a pro peer review eh, ohledně toho, jakým způsobem je eh, nastaven náš kontrolní rámec. V důsledku těchto tří let jsme vyvinuli strategii pro léta 2009 až 2012, abychom řešili identifikované oblasti pro zlepšení s tím, že celkově jsme se nastavili cíl maximalizovat dopad naší, dopady naší činnosti. Eh, mnoho z prioritních akcí uvedených ve strategii již bylo eh, zrealizováno, včetně eh, změny našeho jednacího řádu a ústavní komor, tak jak to požaduje smlouva. Další kroky budou provedeny v letech 2011 až 2012. Ovšem tyto kroky samy o sobě nezaručí, že dosáhneme toho požadovaného dopadu. Abychom toho cíle dosáhli, musíme musíme také zajistit další pokračování tedy důvěry eh, mezi námi a zainteresovanými stranami, včetně vašeho výboru a důvěry ve výsledky naší práce. Eh, otevřenost a transparentnost jsou v tomto smyslu zásadní. Proto také EUD eh, jasně vyslovil svůj soubor hodnot, tak aby naši auditoři věděli, že nám jde především o nezávislost, morální bezúhonnost a nestranost naší instituce, profesionalitu naší práce, o vytváření přidané hodnoty a e, excelentní kvalitu a efektivitu našich pracovníků a orga, naší organizace. Toto jsou hodnoty, na kterých e, již celé leta stavíme svoji pověst a také na nich je založena důvěra, která panuje mezi našimi institucemi. E, je to to, co nás inspiruje k naplňování cílu naší strategie pro leta 2009 až 2012 a také se těmito hodnotami budeme samozřejmě řídit v naší činnosti v průběhu roku 2011. Nezávislost, morální bezúhonost a nestranost jsou samozřejmě nutnými předpoklady pro eh, jakoukoliv důvěryhodnou eh, nejvyšší kontrolní instituci. Eh, smlouva zakládá kontrolní mechanismy pro EUD, které budou v platnosti v roce 2011 kolegiální způsob rozhodování, tedy rozhodování v kolegiu eh, a eh, jasný veřejný postup při eh, nominaci členů. Nicméně tyto kontrolní mechanismy samé o sobě, tyto záruky samé o sobě nestačí pro budování důvěry. Jsou k tomu potřeba i další věci. Za prvé, naši zaměstnanci musí dodržovat nejvyšší etické principy ve své práci a vztazích, tak aby Eh, zachovali eh, nezávislost a nestranost EUD. Eh, e tak to budeme postupovat i v roce 2011, stejně tak jako v minulosti. Za druhé, EUD e musí i nadále podávat zprávy o svých zjištěních vyváženým způsobem. Nesmí ani problémy přehánět, ani podceňovat. A musí je uvádět vždy v příslušných souvislostech. Toho dosahujeme tím, že Eh, i kontrolovaný subjekt má eh, možnost eh, se vyjádřit a veškeré informace obsažené v našich zprávách prochází přísnými interními kontrolními postupy a jsou projednávány členy EUD. Dále, abychom posilovali svoji dobrou pověst, musíme být vnímáni jako transparentní a odpovědná instituce. Proto Eh, postup absolutoria pro EUD, eh, který zde dnes projednáváte, je pro nás tak důležitý a přistupujeme k němu velmi seriózně. Proto například eh, jsme také najali nezávislého externího auditora, aby provedl certifikaci našeho účetnictví a zveřejnil výsledek. Proto jsme také vyvinuli klíčové indikátory výkonnosti, které jsou potom zobrazeny, promítnuty do naší výroční zprávy. A tentokrát poprvé tam budou i indikátory, které se týkají Eh, spokojenosti eh, zainteresovaných subjektů s naší prací. A konečně, eh, proto jsme se také obrátili na, na expertní tým kontrolů z jiných nejvyšších kontrolních úřadů v Evropě i jinde, aby provedli v roce 2008 peer review a zveřej, byl zveřejněn výsledek. V roce 2011 budeme provádět následné kroky po tomto peer review a Eh, provedeme případy na dal, eh, pří, přípravy na další peer review, které má proběhnout v roce 2011, tak jak s tím eh, počítá právě strategie pro leta 2009 až 2011. EUD e používá peer review jakožto nástroj nejenom pro zodpovědnost, ale také pro kontinuální zdokonalování naší činnosti a naší profesional, udržení naší profesionality. EUD eh, e je připraven eh, nejenom aplikovat eh, nejpřísnější, nejaktuálnější profesionální normy, ale také stát v popředí vývoje nových norm v oblasti veřejného auditu a zprávy. V roce 2011 EUD e bude aplikovat nové mezinárodní standardy pro audit přijaté v listopadu 2009 Mezinárodním kongresem nejvyšších kontrolních institucí. EUD e výrazně přispěl k vypracování mnoha z těchto norem z těchto standardů. Aktivně se účastnil totiž na příslušných pracovních skupinách Intosai tedy mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních orgánů. V roce 2011 budeme i nadále eh, pokračovat, spolupracovat s jinými nejvyššími kontrolními institucemi, abychom vypracovali inovativní eh, kontrolní postupy, eh, jak z naší strany, tak ze strany kontrolních orgánů členských, nejvyšších kontrolních institucí členských států. Pane předsedo, Eh, pokud jde o výběr a plánování úkolů a činností pro pracovní program pro 2011, tady naší hlavní snahou byla přidaná hodnota. To znamená také, že chceme být více proaktivní při užívání eh, zdrojů. V roce 2011 chceme eh, zveřejnit 45 výročních zpráv, včetně zprávy o souhrném rozpočtu a o Evropském rozvojovém fondu a také zvláštní výroční zprávu o agenturách a dalších orgánech. Naším největším úkolem, který eh, provádíme, je kontrola eh, všeobecného rozpočtu, tedy prohlášení DAS, což je základ pro naši výroční zprávu. Obsahuje eh, prohlášení o věrohodnosti konsolidovaných účtů EU a o zákonnosti a řádnosti podkladových transakcí a také kapitoly, které obsahují konkrétní hodnocení pro hlavní kategorie výdajů a příjmu. Jak jsem vás informovala v loňském roce, EUD eh, e eh, má think tank eh, svých členů dalších expertů a zabýváme se možnostmi, jak bychom mohli dále rozvíjet oblast finančního auditu v souvislosti s všeobecným rozpočtem EU. V důsledku toho jsme se rozhodli nově nadefinovat Eh, rozsah eh, hodnocení u všeobecného rozpočtu, tak jak je to promítnuto potom do, eh, do výroční zprávy. Kromě toho, tady nově budeme mít oblast výzkum a obecné politiky a, a interní politika, kde tady se budeme zabývat výdaje na výzkum a interní politiky, které původně byly součástí samostatného hodnocení. Teď to bude v té souné výroční zprávě. Dále Dále tady bude samostatné hodnocení pro eh, obsah zemědělství na jedné straně eh, a na druhé na zemědělství na druhé straně rozvoj venkova. Eh, dále tady bude kapitola regionální politika, energetika a doprava. Také provedeme konkrétní hodnocení pro pro rozšiřování a také pro administrativní výdaje a příjmy. To zůstane nezměněno, tato struktura. Eh, tato nová definice lépe zohledňuje potřeby eh, zainteresovaných subjektů, včetně vašeho výboru. Eh, lépe se tady promítnou rizikové profily a charakteristiky jednotlivých oblastí výdajů a příjmů a výrazně se tím sníží finanční nerovnováhy mezi těmito oblastmi. Také samozřejmě chceme zohlednit faktory, jako je efektivnost a omezenost zdrojů. Eh, zpráva o rozpočtu rok 2010 eh, vyjde z práce našich eh, kontrolorů a také z výročních zpráv generálních ředitelství komise a také výročních přehledů od členských výročních přehledů výdajů v členských státech. Dále se zabýváme tím, jak vypracovat přidanou hodnotu spoluprací s vnitrostátními kontrolními orgány. Máme pilotní eh, projekt eh, například s, s NKU v České republice a v Nizozemsku. Jde mimo jiné o, jde tedy, pardon, o eh, zákonnost a řádnost výdajů na zemědělství. A tento pilotní projekt by měl doběhnout v tomto roce, včetně vyhodnocení nabitých zkušeností. Pokud je o správní výdaje institucí, Výroční zpráva za rozpočet za rok 2010 bude obsahovat výsledky eh, prověření eh, systému kontroly a dohledu pro všechny instituce, včetně Evropské rady a rady. V roce 2011 se eh, EUD také zaměří na dopad svých kontrol, svých kontrolních zpráv Um, pardon, do, dopad zavedení Evropské služby pro vnější činnost na naše provádění kontrol. Dále, pokud jde o uh, společné podniky, tady také se zvyšuje kontrolní činnost, stejně tak naše zodpovědnost a tlak na naše zdroje. V této eh, souvislosti v našem stanovisku o novém návrhu finančního nařízení navrhujeme že kontrola eh, agentur, kontrolní zpráva agenturách by mohla být eh, nově navržena tak, aby EUD mohly i nadálně nákladově účelně plnit své povinnosti. Jakmile EUD eh, e naplní své požadavky ze zákona, to znamená vypracovat tu zprávu o svém rozpočtu, můžeme zbylé zdroje zaměřovat na zvláštní zprávy, na zprávy o souladu s pravidly a tak dále. Tyto speciální zprávy jsou pro nás příležitostí pro další přenou hodnotu. Tím se, se zaměříme na vysoce rizikové oblasti nebo na vysoce relevantní témata pro naše zainteresované subjekty, pro naše klienty a také se můžeme zaměřit eh, na kvalitu evropských výdajů. Pracovní program, který jste obdrželi, obsahuje seznam témat, u kterých plánujeme vydat zvláštní zprávy, provést, provádět kontrolní činnost v roce 2011. Pokud o zvláštní zprávy. V lednu jsme vydali zvláštní zprávu o novém nástroji pro politiku sousedství a e, partnerství, kdy hodnotíme působení tohoto nástroje na Jižním Kavkaze. Jsou plánované tři další zvláštní zprávy, které mají být zveřejněny jednak ke zprávě eh, obecné rozpočtové podpory České komise v latinskoamerických eh, zemích, dále rozvojová podpora pro základní vzdělávání v subsaharské Africe a třetí je zpráva o řízení ze strany komise o systému veterinárních kontrol pro u dovozu masa. Eh, po zbylou část roku chceme vydat další zvláštní zprávy na celou škálu témat, které se Eh, týkají finančního výhledu a toho rámce pro léta 2007 až 2013. Eh, mimo jiné to bude týkat finančního inženýrství, eh, facility pro malé a středně velké podniky, e-governmentu a jednotných plateb. Kromě toho také vydáme zvláštní zprávu o řízení OLAFu. V roce 2011 také zahájíme činnost na celé řadě úkolů, eh, na, u celé řady témat, eh, včetně výkonnostních auditů, eh, závěrky Evropského regionálního fondu, Evropského sociálního fondu pro období 2000 až 2006 a také rozvojové pomoci pro pitnou vodu a základní sanitární systémy v rozvojových zemích. Další eh, projekty, které budou součástí našeho pracovního programu pro rok 2011, eh, máte uvedeny v příloze. Eh, kromě toho EUD zveřejňuje také svá stanoviska. Tato stanoviska vydáváme buď na žádost některé z institucí, jde o ty finanční dopady legislativních návrhů, anebo je vydáváme z vlastního podnětu, například jakožto příspěvek k veřejné diskusi o finančním řízení v EU. V roce 2011 Rok 2011 přinese celou řadu významných legislativních návrhů a rozhodnutí, které budou mít výrazný dopad na evropské finanční řízení pro mnoho let do budoucna. Za prvé půjde o nové finanční nařízení a příslušná prováděcí pravidla a také eh, eh, nařízení o finančním rámci pro agentury. Dále eh, zde budou návrhy týkající, nebo respektive zde bude přeskum, rozpočtový přeskum, včetně začlení nových zdrojů a víceletý finanční rámec po roce 2013 a také eh, sektorová legislativa pro hlavní oblasti, hlavní kategorie evropských výdajů. EUD vítá možnost účastnit se úvah vašeho výboru eh, ohledně těchto témat. A proto se těšíme na výměnu názoru, která má proběhnout v dubnu k našemu stanovisku o rizicích a výzvách eh, v oblasti tedy zlepšování finančního řízení rozpočtu a také k našemu stanovisku o novém finančním nařízení. Samozřejmě příslušní členové EUD eh, e jsou, eh, kteří budou mít na starosti tato stanoviska, jsou vám kdykoliv k dispozici. Eh, kromě toho je pravděpodobné, že v finanční oblasti dojde k dalšímu vývoji v oblasti zprávy a řízení na evropské úrovni. Eh, následně po krizi. My chceme úzce sledovat tento vývoj, zejména aspekty, které souvisí s auditem, s kontrolou, se zodpovědností a s transparentností u, jakýchkoliv, jakých, u jakéhokoliv stálého mechanismu stability. Je to tedy ambiciózní eh, program pracovní činnosti pro 2011. Eh, naše schopnost je realizovat do značné míry závisí na minulých i současných závazcích, na Eh, na zásadě excelentních výsledků a na efektivní organizaci naší činnosti. Eh, proto chceme i do budoucna eh, provádět nábor, optimální nábor pracovníků při obsazování volných míst a budeme pokračovat také v profesním rozvoji našich pracovníků, strukturovaným programy profesního vzdělávání a kariérního rozvoje. Kromě toho chceme navázat na nedávný pokrok při Eh, dosahování dostatečné vyváženosti eh, zastoupení mužů a žen v naší organizaci. Pokud jde o účinnost eh, naší interní organizace, chceme nadále provádět opatření ze strategie pro leta 2009 až 2011. Chceme tedy optimálně využívat své zdroje, také dále tak rozvíjet kontrolu pro DAS a posílit řídící systémy v roce 2011 také MUD očekává, že e, začne plně těžit, e, že tedy plně přenese plody ta nedávná reforma, reforma pardon, se zavedením komor a harmonizací interních postupů. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vztah mezi EUD a vaším výborem je klíčový pro budování důvěry e, občanů ve schopnost EU rozumně vynakládat prostředky ze svého rozpočtu. Snaha o dosažení tohoto cíle je naší společnou odpovědností a také naší společnou výzvou. Vzájemnou spoluprací opět v roce 2011, stejně jako v předchozích letech, eh, jsem si jist, že budeme schopni přispět eh, k navázání na již minulé eh, úspěšné výsledky a budeme tedy tuto situaci dále posilovat pro naše občany do budoucna. Děkuji. Grazie, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pevně věříme, že spolupráce mezi parlamentem i vaším účetním dvorem je starozásadní, je to důležité také pro naše občany. Pokud eh, někdo nemá poznámku k tomuto projevu, ano, prosím, pan Muldar. Musím říci, že tento projev byl skutečně skvěl, eh, tento projekt byl skvělý, čili bychom měli zareagovat na váš ambiciozní program. Díval jsem se na jednotlivé studie, na jednotlivé audity, které byly provedeny a všemi přijde velice zajímavé. Je tady jedna konkrétní věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Nikdo neví, jak budou vypadat budoucí finanční výhledy, nicméně všichni hovoří o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, to znamená vyšší spolupráce s Evropskou investiční bankou. Je tady jedno téma, které budete také řešit, a to je ten garanční systém pro malé a střední podniky, což je jeden z projektů Evropské investiční banky. Nicméně můj dotaz na pana Kaldery je, existuje nějaká nedávná studie, publikace vašeho účetního dvora, která se týká partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci Evropské unie, zda to je financováno eh, buď z evropského rozpočtu nebo Evropskou investiční bankou. Je to, mě by zajímalo, zde to také součástí vašeho posuzování nebo ne. Za to spadá do vaší práce. Děkuji. Pan kolega Gajer. Milý pane předsedo Gajere, děkuji mnohokrát za to, že jste nás zasvětil do vašeho pracovního programu, že jste k dispozici pro diskuzi, že jste přijel k nám do Bruselu a i ve jménu mé frakce bych vám chtěl poblahopřát ke druhému předsednictví. Eh, ke druhému období ve vaší funkci. A dovolíte-li, rád bych položil dvě, tři otázečky, které v souvislosti s pracovním programem, který jste nám představil, mám. Ten působivý seznam studií, na ten jsem se díval všech těch studií, které chcete zveřejnit v roce 2011. Nesmírně se těším na naší spolupráci. Je tady obsažena celá řada zajímavých věcí a také jsem se díval na předběžné studie. Mě by zajímalo, podle jakých kritérií jste vybírali eh, tyto přípravné studie. A druhá otázka, která na to navazuje. má u vás se ubírá tam, zda ten, kdo zahájí eh, svou činnost eh, v absolutní míře na tento rok, zda by prostě tady neměla být provedena určitá předběžná studie, protože my tady máme takovou specifickou instituci, eh, že vrchol této organizace je zároveň partnerem a také pro komisi a radu. My jsme v naší sněmovně velice intenzivně pracovali na tom, abychom ERD eh, poskytli eh, určité úpravy pro zaměstnance a pro potřebné úpravy. A myslím si, že by bylo důležité podívat se na to, zda to, co jsme si přece vzali a zda fungování eh, by mohlo eh, být přivedeno v soulad s finančním řízením, které bylo navrženo. Druhý bod. Poukázal jste na naše setkání v Dubnu. Eh, považoval bych za dobré, kdybychom, no možná, že už ten termín byl stanoven, ale eh, možná, kdybychom na tom setkání eh, mohli dát na bod programu, kam se dostala prostě naše zpráva o udělení absolutaria komisi, jako v jakém stádiu se to nachází. Možná, že by bylo dobré, kdybychom o tom s vámi mohli hodoři, hovořit a e, abychom mohli v tom e, prostě v tomto rozhovoru pokračovat. Liga Makovej. Kolegyně Makovej, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, děkuji za vaši prezentaci. Ráda bych e, probrala otázku, kterou um, nanesl pan Guerda. Můj dotaz je tedy následující. E, v jeho rozhovoru pan Guerda řekl, nyní cituji, byl jsem ojedinělý hlas e, v poušti, když jsem hovořil o tom tlaku. E, v podstatě tam byly náznaky, že je ohrožena vaše nezávislost. Máte nějaký mechanismus na upozorňování takovýchto tlaků? a jakým způsobem, kdy budete řešit eh, tuto kritickou slabost. Druhá otázka. Pan Enguirda také zmínil přítomnost eh, doslova mlad, slabších bratrů, kteří fungují v rámci účetního dvoru. Někteří členové stále působí ve vašem účetním dvoře. Eh, budou, budete uplatňovat článek 4.1 vašeho jednacího řádu, tak jak bylo uvedeno v roce 2010. A třetí otázka. Chcete uplatnit doporučení e, z hodnocení vašich kolegů do strategie pro rok 2009-2010? Mě by zajímalo, jaká opatření jste do této chvíli tedy přijali a zda budete dělat e, zprávu průběžného hodnocení, aby se se podívali, do jaké míry v této chvíli implementujete strategii, kterou jste si vytečili. Děkuji. Než dám slovo dalšímu kolegovi, možná bych požádal paní Magovi, která tady předtím nebyla, připomenout, že e, tuto choulostivou otázku už jsme projednávali mezi koordinátory a v příští dnech se tady ve výboru bude konat odděleně slyšení s panem eh, předsedou Kalderou a panem Megedou, bývalým členem účetního dvora právě proto, aby se, aby se přeskoumala ta obvinění. Ale už jsme se tím zaobírali, paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo eh, Pane předsedo, chci vám poděkovat za vaši zprávu. Také děkuji za předložení vašeho programu pracovnímu. Jak řekli mi kolegové, velice nás některé body z toho zajímá, abychom upřesnili určité údaje pro to, abychom mohli správně sledovat evropský rozpočet. Konkrétně bych se vás chtěla zeptat na návrh stanoviska týkajících se údajů o HDP, eh, který se bude používat. Teď je to právě v diskusi eh, v souvislosti s novými finančními výhledy, ale také se to objevuje v souvislosti vlastně s veškerými aspekty eh, čelení hospodářské a finanční krizi, čili byl byste tak laskav a dal byste nám poněkud více informací, eh, co by účetní dvůr chtěl dosáhnout tímto návrhem stanoviska. Potom tady vidím v předběžných či přípravných studiích, je tady také jedna týkající se finanční krize v souvislosti se závěry přijatými a s předloženými návrhy ze strany komise, co se týče eh, obecného financování Evropské unie, čili tady by mě zajímalo, jaké cíle sleduje Evropský účetní dvůr eh, eh, zde, protože myslím si, že by to mohlo mít pozitivní dopad na aplikaci evropských rozpočtových politik. Děkuji. Děkuji, kolega Itala. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi Kaldejrovi za jeho prezentaci. Chtěl bych také poděkovat za skvělou spolupráci. Chtěl bych mu popřát vše nejlepší na začátku jeho druhého mandátu a mám jednu otázku. Máme většinou velice konkrétní, praktickou spolupráci a zdá se, že v tuto chvíli to není dostatečné, protože v účetním dvoře funguje pouze za jeden členský stát jeden eh, zástupce, čili máte dostatek soudců, máte se podíváte na systém, kdy každý stát má jednoho soudce, který působí ve vašem účetním dvoru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane předsedo, je nám potěšením vás mezi námi přivítat. Děkuji za dosávadní dobrou spolupráci. Mohu kolegům říci, že eh, v souvislosti s udělováním absolutoria komise jsme spolu velice intenzivně a účinně spolupracovali. Rád bych poukázal na jeden aspekt této spolupráce. Pro kolegy to není nic nového, už jsem o tom hovořil, ale rád bych to dal do nového kontextu. Jedná se o takzvanou hodnotící zprávu, která na základě Lisabonské smlouvy měla být vyhotovena v roce 2010 a to od komise vyžaduje, abychom do budoucna nejenom zkoumali legalitu a řádnost údajů a vy, abyste je této souvislosti zauditovali, ale abychom zkoumali především hospodárnost a účelnost programu. Tato zpráva bude muset být předložena. A v našich kontaktech s panem předsedou Kaldejrou jsme hovořili i o roli jeho úřadu. Nedokáže si představit lepší úřad, který by se podílel na tomto procesu. Vy jste to ozřejmil, alespoň na základě těch specifických zvláštních zpráv, které předkládáte, které neskoumají pouze Eh, řádnost, ale také účelnost vynaložených prostředků a v případě absolutaria komisy ty ekonomické aspekty činí velkou část vašeho zkoumání. Ale teď se to zavádí jako povinnost, čili jsem se vás chtěla zeptat, zda budete schopni ujmout se této roli. Seznam těch zpráv, myslím, bude dnes rozdán poslanců v angličtině. Seznam, máme seznam požadavků eh, na komisi v souvislosti s udělením absolutoria a je tam jeden bod, kde se praví, že komise by měla jmenovat specifického pověřence, eh, který by se zaobíral hospodárností a účelností a přeskumem účelnosti eh, programu komise, byl byste eventuálně ochoten se podílet jednou za rok na, a kvalifikovaně odpovídat také v rámci debaty, ke které by docházelo mezi parlamentem a komise? To je tedy moje otázka. Děkuji, pan předseda. Je to Děkuji mnohokrát za vaše laskavá slova, za váš zájem o Evropský účetní dvůr a pokusím se odpovědět na všechny dotazy. Co se týče dotazu pana Muldara, otázka partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, musím říci, že v tuto chvíli řešíme všechna tato partnerství, která probíhají eh, v Evropské unii, čili ty společné tendry, ty audity ve své povaze se týkají právě těchto partnerství. Máme například Clean Sky, IT a podobně, čili všechny tyto projekty jsou auditovány naším dvorem. Pochopitelně nové finanční nařízení obsahuje návrhy, abychom to řešili strukturovanějším, jasnějším způsobem. Podle našeho názoru v novém finančním nařízení chceme také zavést určité pojistky, až budeme řešit eh, tato partnerství a budeme hodnotit eh, to vytváření nových finančních nástrojů, které se objevují v této oblasti. Co se týče auditu Evropské investiční banky, tak eh, dvůr je kompetentní, abychom eh, se zaměřovali na všechny rozpočty, které jsou také eh, používány prostřednictvím Evropské investiční banky nebo investičního fondu. To děláme buď prostřednictvím auditu, eh, mandátu a opatření, tak jak jste zmínil, ty malé střední podniky, Máme garanční nástroj, dále máme eh, otázku finančního inženýrství, který spadá pod strukturální fond, to se týká také malých a středních podniků, čili budeme informovat o těchto dvou konkrétních tématech eh, během tohoto roku. Musíme se podívat na finanční nástroje, které jsou plánovány pro finanční výhledy a také na mandát našeho účetního dvoru, jak používat tyto finanční nástroje, hlavně jestli jsou tam patřičné pojistky. To je důležité pro nový eh, finanční výhled, ale o tom se budeme bavit eh, v Dubnu. Tam určitě zajdeme do větších podrobností. A Co se týče programu, je opravdu ambiciozní. Možná příliš ambiciozní, ale musíme maximálně využít své zdroje. Když se podíváme to, co obsahuje náš program, Tyto studie byly eh, vybrány na základě čtyř hlavních kritérií. Jednak je to otázka rizika, relevantnost, co se týče finančního dopadu, pokrytí a dopad. A na základě těchto témat, tak eh, je hodnotíme také podle priority. Zda mají vysokou, střední nebo nízkou prioritu. Pokud máme omezené zdroje, tak eh, v ty pre, předběžné studie děláme v případě těch vysokých priorit. To je důvod, proč máme právě tyto studie a ne jiné studie v tomto programu. Také když připravujeme tyto předběžné studie, tak požadavek Evropského parlamentu je, abychom využili fondy, například Solidarity, Migrační fond a byli jsme požádáni Evropským parlamentem, abychom řešili tyto oblasti jako priority. Máme různé krátké studie nebo používáme další nástroje. Dále ESVČ. Účetní dvůr vydal dvě stanoviska eh, k navrženým změněným Eh, jednak služebnímu řádu a také finančním nařízením ESVČ. A tyto, tato hodnocení byla provedena. Doufám, že to bylo užitečné jak pro Evropský parlament, tak pro radu, když eh, se přijímala patřičná rozhodnutí. My jsme učinili hodnocení. Pochopitelně tady neprobíhají předběžné konzultace, ale účetní dvůr vyslovuje svůj názor, co se týče k řízení této nové služby, co se týče auditu, jak náležitě auditovat tuto organizaci, tuto novou koncepci, která vznikla. V roce 2011 zvažujeme, jak má tato nová služba pro vnější činnost dopad na naši práci, protože je to taková kvazi instituce, takže budeme provádět eh, absolutorium, ale jedna věc je jistá. Všechny prvky, které jsou z nějakého hlediska finančně relevantní, které jsou řízeny touto službou pro vnější činnost, to znamená, budou eh, auditovány prostřednictvím Rady v roce 2010. Pokud se týká samotného provozu nebo rozpočtu, to bude řešit komise, ale to se může ještě v budoucnosti vyvíjet a my se budeme snažit naplňovat požadavky jak Evropského parlamentu a budeme se snažit provádět um, racionální, dobré audity této nové služby, které dávají dohromady dva prvky nebo vlastně dva finanční zdroje, pro provozování své vlastní činnosti. Takže se naskytne příležitost probrat tyto otázky s vaším výborem, až budeme mít eh, výroční zasedání, tak eh, zcela jistě budeme řešit vaše dotazy, vaše požadavky. Jsem rád, že mohu odpovědět paní Makovej. Zmínila jste se o tom rozhovoru eh, pana Wengerda, ale nezmínila jste jeho dvě prohlášení, které vydalo později, kde vlastně se vrací k tomu, co uvedl v tom rozhovoru, kde to vysvětlil. Chtěl bych k tomu říct dvě věci. Co se týče nezávislosti našich auditorů, tak jak to bylo řešeno v tom peer review nebo v tom hodnocení, eh, tak jsme obdrželi doporučení a myslím si, že všichni auditoři byli požádáni, aby eh, vydali své prohlášení nezávislosti. A co se týče eh, těch, co upozorňují na nekalé praktiky, tak eh, všichni se musí řídit služebním řádem, jednacím řádem, čili my tam nemáme žádnou výjimku. Co se týče těch slabších bratrů, jak bylo řečeno, tak prosím podívejte se na prohlášení tohoto kolegy. Eh, například eh, v European Voice, kde vysvětluje, jak to myslel. Ale já bych chtěl říci, že je na účetním dvoru, aby si stanovil svá pravidla v případě, když máme pocit, že se nenaplňují pravidla smlouvy. Takže opět bych vás požádal, abyste si přečetla prohlášení pana Videry, k tomuto tématu, kde je to naprosto jasné. Nemám tady další poznámku, ale velice rád, pane předsedo, na nějakém dalším zasedání můžeme řešit všechny tyto otázky. Teď se bavíme o pracovním programu Učetního dvora a o co se snažíme. Ayala Sanders, paní Ayala Sanders řekla dvě věci, čili co chceme dělat v rámci GNI a finančních finanční zdroje. Jsou tady tři dozorčí orgány, které byly stanoveny jednak eh, komisí a Evropským parlamentem. Čili díváme se na eh, rozhodnutí, které bylo učiněno, snažíme se dospět k koncenzu GNI. Musíme se zaměřit na to, jak jej vytváříme, zde máme důvěryhodné informace, důvěryhodná fakta, čili je to důležité pro vytváření našich vlastních zdrojů a příspěvků, protože řešíme makrofinanční data, statistiky, které jsou relevantní také pro jiné účely, například finanční eh, výhledy, pomoc. Nedávno například eh, jsme měli zcela zásadní kritickou situaci, kdy jsme museli řešit například státní dluhy některých členských států. Máme prvek nebo nástroj, který se bude zabývat také touto oblastí. Jsem také vděčný za otázku pana Itali ale myslím si, že smlouva uvádí, že musíme mít jednoho soudce na jeden členský stát. Já mohu mít svůj názor, mohu eh, vám jej vysvětlit, můžeme se bavit o nejrůznějších alternativách, které by mohly být lepší, účinnější, ale pokud máme smlouvu takovou, jaká je, tak nevidíme žádnou možnou změnu. Co je důležité, že v tom stávajícím kontextu, kdy máme jednoho soudce na členské stát, máme tedy 27 členů, tak jak nejlépe využít jejich eh, odborných znalostí a jak eh, využít zdrojů, které jsou k dispozici Učenímu dvoru. Roku 2010 jsme učinili velice důležitý krok, vytvořili jsme senáty, eh, máme takový zjednodušený postup, kdy ty jednotlivé úkoly jsou přiděleny jednotlivým důležitým členům. Takže věříme, že díky tomuto trendu zvýšíme eh, účinnější využití našich zdrojů, budeme mít větší dopad a naše postupy budou štíhlejší, budou jednodušší. Pokud tady bude politická vůle mezi členskými státy, změnit smlouvu jakýmkoliv směrem, tak náš účetní dvůr je ochoten přispět do této diskuse. Mohu předvídat, že když se podíváme na dopad jednotlivých opatření, která byla přijata na konci této krize, eh, když vytváříme nové finanční nástroje, dále permanentní mechanismus stability, který byl nebo bude vyhlášen v roce 2013, tak je tady celá řada indikací, že budeme mít auditora na evropské úrovni a musíme se podívat, co máme v současné smlouvě, co se týče externího veřejného auditu nebo celé té konstrukce, toho rámce, jakým způsobem probíhá audit ve veřejných orgánech na evropské úrovni, čili co můžeme udělat, co můžeme přidat, zlepšit. Ale když se podíváme na složení účetního dvora, tak musíme brát potaz vývoje v Evropské unii. Eh, je tady snaha o větší koordinaci rozpočtových, eh, ekonomických, daňových politik. Takže pokud se budou integrovat další oblasti v oblasti finančního řízení, abychom lépe využili finanční prostředky, abychom byli flexibilnější, měli jednotné postupy, tak bude mít účetní dvůr stále stejný mandát? Uvidíme. Chceme, abychom předvídali možný vývoj, co se může stát, jaká může být naše úloha v budoucnosti. Já si myslím, že eh, ten, ten samotný merit věc je důležitější než možná nějaké složení. Pochopitelně, pokud bude vůle změnit smlouvu, tak se budou muset přizpůsobit jednotlivé evropské instituce. Ale první řadě musíme řešit eh, otázky, které jsou důležité hlediska obsahu a musíme si uvědomit, že to má ohromný dopad na eh, působnost externího auditora. Když se podíváme na stávající smlouvu, tak ta nám umožňuje celou řadu věcí a pan Mulder již poukázal na případ, eh, například partnerství mezi soukromým veřejným sektorem, dále finanční nástroje, které vznikají, stabilita nebo fond stability, to je mezi vládní opatření. Pokud tam má působit také účetní dvůr, tak nemůže. Je to soukromý fond, který je spravován v Lucembursku a je auditován soukromými auditory. Tak to je. A to jsou ty zásadní problémy, o kterých musíme přemýšlet. Já chápu tu otázku, respektuji, ehm, co jste řekla, ale ta smlouva je taková, jaká je. Musíme působit ehm, v jejím rámci. V tomto kontextu bychom měli ale maximálně využít naše vlastní zdroje. Pane Cakimakakis? Myslím, že vaše otázka se opět týká eh, vývoje v Evropské unii, následně po Lisabonské smlouvě jak na to EUD reaguje. Myslím, že my musíme odpovědět tak, že samozřejmě sledujeme a zabýváme se tím, co e, konkrétně má být obsahem té hodnotící zprávy a e, co může učinit EUD. Pokud ta zpráva e, řeší například otázku výkonnosti výsledků komise, v průběhu roku v různých oblastech politiky. Eh, jaká tady může být role, jakou roli může sehrávat EUD? Jakým způsobem můžeme nějak přispět do té debaty, jak o tom hovořil pan Chacimarkakis? Já si myslím, že bychom se měli podívat na to, jaká bude struktura obsah té hodnotící zprávy a eh, jak může EUD alespoň eh, poskytnout ujištění institucím, že ta, ta, ty podkladové, ta podkladová východiska eh, komise, předpoklady komise ohledně jejich výsledků hospodaření jsou spolehlivé. To je například způsob, jak my bychom do toho mohli přispět, ale měli bychom si tedy eh, vyjasnit nejprve eh, především přesně, co bude obsahem té zprávy. A s je to také podklad pro udělování absolutoria. A mohli bychom to tedy pojmout i do své výroční zprávy vytváření předané hodnoty tím, že Eh, zapracováváme nové kapitoly, které řeší eh, výsledky eh, komise, efektivitu jejího finančního řízení v průběhu roku, vzhledem také k té hodnotící zprávě. Samozřejmě to třeba dobře načasovat, kde by tady vznikla ta hodnotící zpráva, kde by ty, ty informace musely být k dispozici včas, tak aby se s tím mohlo dále pracovat. Jak víte, dnes jedním z problémů je to, že ta časová osa a ty časové lhuty eh, pro eh, výroční zprávu o činnosti, eh, kterou podává komise, ta zpráva přichází velmi, velmi pozdě a my potom musíme vypracovat svoji vlastní zprávu do toho kontradiktorního řízení. Tak to všechno je třeba zohlednit, ale samozřejmě jsme připraveni co možná nejlepším způsobem do toho vstoupit, přispět a pomoci parlamentu v té nové situaci, v tom novém vývoji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkujeme vám, pane předsedo Caldeiro, a nyní proběhne zasedání uzavřené, bude to schůze koordinátorů, takže eh, v sále mohou se trvat pouze koordinátoři poslaneckých klubů. Děkuji.